Mes chers collègues, bonjour. Drazí kolegové, navrhuji, abychom zahájili jednání. Máme několik minut spoždění, všichni tady zatím nejsou. Zřejmě někteří kolegové měli potíže se probrat dnes do ráno. Dnes dopoledne od tři čtvrtě na deset na tři čtvrtě hodiny budeme mít slyšení místo předsedy Vila Kavadras a Klauze Vela, generálního tajemníka, kteří nás seznámí s dvěma projekty v oblasti nemovitostí. Jeden projekt se týká Bruselu a druhý Štrasburku. Manika Holmajer je naší zpravodajkou v této záležitosti. Já vám říkám hned, že vám navrhuji, abychom pak nezahájili diskuzi po této prezentaci protože my jsme dostali tu složku včera ráno. Naše zpravodajka neměla čas se s tím seznámit podrobně. Ze zdvořilostních důvodů je eh, vyzveme, aby nás seznámili s těmto projekty na našem výboru. A pak naše zpravodajka navrhne, aby se uplatnilo stávající ustanovení eh, nařízení, kde můžeme se dožadovat eh, vypracování stanoviska. Takže Monika rozhodne, že vypracujeme stanovisko. Budeme mít tak 14 dní na to, abychom se seznámili s touto složkou a pak tedy eh, vypracujeme stanovisko, které bude písemné. Včera jsme se měli zabývat některými body, ale zpravodajové tady nebyli, takže je budeme probírat dnes dopoledne. Dopoledne bude dost nabité. Pokusíme se postupovat rychle, ale zároveň se budeme snažit o hlubší diskuze. A tudíž nejdříve dám slovo Jean-Luc Dehenovi a paní Jensenové, to jsou naši dva zpravodajové pro vlastní zdroje a budou hovořit tedy o vyjednávání z hlediska finančních perspektiv. Včera jsme měli velkou výměnu názoru mezi koordinátory ohledně toho, jakým způsobem by naše delegace měla přistupovat k vlastním zdrojům. Navrhuji tedy, aby naši zpravodajové nás seznámili se závěry této výměny názoru. jean má slovo. Děkuji, pane předsedo. Včera na schůzi koordinátorů jsme měli první diskuzi k balíčku o vlastních prostředcích, vlastních zdrojích a důvod, proč se tím zabýváme právě nyní a proč se snažíme o první rozpravu tady ve výboru, spočívá v tom, že 5. prosince v rámci našich kontaktů s radou budeme hovořit o víceletém finančním rámci a v této souvislosti také o vlastních zdrojích. zpravodajové společně s předsedou eh, budou o tomto tématu dále jednat. A jak už jsem řekl, musíme se domluvit na tom, jaký postoj k tomu zaujmeme. Rád bych ještě jednou zdůraznil, že komise představila všeobecný návrh společně s víceletým finančním rámcem a komise zároveň předložila ještě pět dalších dokumentů. Jednak rozhodnutí o vlastních zdrojích, zdrojích, za druhé prováděcí ustanovení, které, která jsou schrnuta v dalším dokumentu komise. Následně Eh, navýšení vlastních zdrojů prostřednictvím daně z finančních transakcí a také částečně prostřednictvím daně z přidané hodnoty. A kromě toho existují další rozhodnutí komise, které přesně upravují které části těchto daní se stanou vlastními zdroji Evropské unie a jakým způsobem budou vybírány. Na tomto místě bych rád přednesl krátkou poznámku e, za sebe. Jak daň z e, finančních transakcí, tak daň z přidané hodnoty jsou základem pro všeobecné nařízení, tak abychom mohli tu daň z finančních transakcí vůbec zavést. Je to, bude to smíšená daň, která bude vybírána eh, na národní i na evropské úrovni a kromě toho bude předložena změna daň, eh, daně z přidané hodnoty. Část daně z přidané hodnoty se stane vlastním zdrojem. Pokud jde o provádění týkající se vlastních zdrojů, tak v této souvislosti závisíme ještě na jiném výboru. A v tomto výboru se musí určit, kolik, eh, daně, kolik z té daně z přidané hodnoty se stane eh, vlastními zdroji. Dneska nám jde především o, tom, abych, o to, abychom určili přístup, jak eh, jednat s radou. Následně předložíme návrhy, které se budou týkat jednotlivých nařízení rady. Řekli jsme, že se musíme nejprve podívat na ten systém daně z finančních transakcí a daně z přidané hodnoty a, celé, a jejich zasazení do kontextu vlastních zdrojů. Uh, Návrh, který byl včera formulován na schůzi koordinátorů, eh, zněl tak, že náš postoj směrem k radě bude spočívat v tom, že parlament při příležitosti budoucího víceletého finančního rámce bude postupovat podle smlouvy. To znamená, že evropský eh, rozpočet bude financován prostřednictvím vlastních zdrojů. V posledních 15 letech tomu bylo jinak a parlament se domnívá, že bychom se k tomuto systému měli vrátit. A právě proto jsme nyní učinili tento důležitý krok a v souvislosti s víceletým finančním rámcem to takto bylo formulováno i eh, vůči národním parlamentům Parlament nemůže eh, schválit víceletý finanční rámec nebo víceletou finanční perspektivu, pokud tam zároveň nebude obsažen krok směrem eh, zpátky k vlastním zdrojům. Nemůžeme tyto věci od sebe navzájem oddělovat. Musíme požadovat, aby se věci probíraly společně v Radě pro všeobecné záležitosti. Pro nás je to kvalitativní skok pokud jde o vlastní zdroje, je to naše východisko při těch vyjednáváních. Vycházíme z toho, co předložila komise k vlastním zdrojům. V podstatě s tím souhlasíme. A mohu říci, že to odpovídá mm, nejen přání našemu parlament, našeho parlamentu, ale také představám parlamentu dřívějších, dřívějších legislativních období. Máme tedy k dispozici návrh komise k daní z finančních transakcí a k daní z přidané hodnoty. Tyto návrhy jsou pro nás také přijatelné. Nicméně musíme dát jasně najevo, že pokud dospějeme k dohodě o daní z eh, finančních transakcí anebo o daní z přidané hodnoty, tak Následně budou existovat i jiné možnosti. Pokud jde o daňovou zátěž, komise to ve svých dokumentech eh, vyjmenovala. Nicméně my říkáme, že pro náš parlament je nejdůležitější to, abychom měli k dispozici více vlastních zdrojů, aby těch vlastních zdrojů bylo 60%. To navrhuje komise a podle našeho názoru eh, je to minimum, které, které jsme ochotni akceptovat. Rozprava týkající se rozpočtu která proběhla včera, znovu ukázala, jak slabá je Evropa ve srovnání s členskými státy, pokud budeme v našem rozpočtu stále jen závislí na příspěvku členských států do evropského rozpočtu. A proto je velmi důležité, abychom měli vlastní zdroje. A my doufáme, že komise nám eh, velmi rychle poskytne příslušné údaje, příslušná data, abychom mohli ukázat, že prostřednictvím většího objemu vlastních zdrojů bude Evropská unie Eh, požadovat menší příspěvek z hrubého národního důchodu členských států. Toto snížení odvodu z hrubého národního důchodu bude možné tehdy, eh, pokud se navýší objem eh, vlastních zdrojů, protože vlastní zdroje ty nepocházejí z rozpočtu národních států, ale vlastně putují do evropského rozpočtu přímo a proto je možno, jak už jsem řekl, snížit příspěvek členských států odvozovaný od hrubého národního důchodu. Já si myslím, že tento přístup je zcela pragmatický a je to taková pragmatická linka v rámci celé diskuze. Diskuze, kterou v této souvislosti vedeme, není pouze Eh, věcná, ale jde také o to, abychom členským státům ukázali, že navýšení počtu vlastních zdrojů přináší výhody i jim. Včera jsme již o některých věcech hovořili, ale ostatní zpravodajové eh, k tomu eventuálně mohli také něco dodat. Děkuji, Jean-Luc. Jean-Lucu. Eh, Děkuji, pane předsedo. Pan Dehan nám již dal přehled o takovém tom celkovém rámci, to znamená, jak komise došla k tomu obecnému návrhu eh, ohledně vlastních zdrojů. Takže jsou tady dva nové návrhy. Finanční, eh, daň z finančních transakcí a eh, otázka DPH. To jsou všechno věci, které můžeme probrat, když se, až se sejdeme 5. prosince eh, a budeme projednávat eh, Radu pro všeobecné záležitosti. Vy si jistě vzpomínáte na zprávu kolegy Garigy z výboru Šure, kde myšlenka vlastních nových zdrojů byla přijata můžeme se podívat eh, na některé z těch základních principů, které tam byly definovány. A v této zprávě kolegy Garigy se hovoří také o dani z finančních transakcí jako o jednom zdroji vlastních zdrojů. My musíme samozřejmě hlubě, hlouběji definovat tyto návrhy pro Radu pro všeobecné záležitosti a musíme také jako výbor přijmout stanovisko k novému návrhu. E, tady jsou vlastně dvě možnosti e, ze strany komise předložené. A to proto, že několik členských států a také parlament volají po těchto návrzích a je tady také návrh směrnice o dani o e, finančních transakcích a jak výbor Ekon, tak další se tímto budou zabývat. Ale my v našem výboru bychom mohli předložit stanovisko, které by eh, se eh, soustředilo na to, jak daň z finančních transakcí může být vhodná pro získávání eh, těch vlastních zdrojů. Takže Eh, je tady otázka určitého stupně stability, je tady otázka určitých kritérií, na kterých se musíme shodnout, aby eh, kandidát na ty vlastní zdroje byl skutečně kvalitní. A eh, komise také předložila návrh nařízení pro eh, takové ty techničtější aspekty. Tam už jsou ty metody, postupy, eh, otázky toho, jak jednotlivé členské státy eh, by případnou takovou tu daň z finančních transakcí vybíraly. A to jsou všechno otázky, kterými bychom se v našem výboru zabývat měli. Takže my budeme vypracovávat to stanovisko, budeme se tím zabývat a ve světle těch zásad, které byly vlastně v tom počátečním stádiu eh, sformulovány ve výboru Šure, eh, tak je tady otázka eh, zprávy o, z vlastní iniciativy o vlastních zdrojích. To byl náš předseda Lamasur, který ho vypracoval před několika lety a v této zprávě kolegy Lamasura je několik myšlenek, které nestrácejí na relevanci. Možná, že bychom se na to měli znovu podívat čerstvýma očima, tím spíš, že hovoříme o tom, že se budou snižovat vnitro eh, zdroje z vlastních eh, z členských států, musíme mít vlastní zdroje, ty musí být viditelné, a e, také bychom rádi měli systém, který by byl poměrně jednoduchý, také by neměl být finančně nákladný ten způsob vybírání těchto e, daní a zároveň by tady měl existovat princip spravedlivého e, přerozdělování napříč státy. Takže jsou tady prostě určité základní obecné principy u otázky vlastních zdrojů a my se ještě musíme zamyslet nad daní z finančních transakcí. V Evropské unii se musíme prostě rozhodnout, zdali budeme mít daň z finančních transakcí či ne. Jak jsem řekla, bude se tím zabývat výbor Econ. Já se těším na předběžná stanoviska eh, poslankyň a poslanců našeho výboru, protože to nepochybně bude velmi závažné pro práci, která nás čeká. Merci, madame le rapporteur. Göran Ferm. Děkuji, Thank you, chair. Uh, I will be quite... Děkuji, pane předsedající Budu velmi stručný, protože s určitým uspokojením můžu uh, tady uh, konstatovat, že mezi zpravodaji v naší frakci je poměrná schoda o tom, jak se tímto tématem zabývat. Princip vlastních zdrojů se nám jeví jako velmi důležitý princip, ale zároveň také myslím, že je třeba diskutovat o taktice. Musíme být pragmatičtí, pokud chceme chceme se dobrat nějakých výsledků, takže bychom neměli za, se, se utopit v nějakých konstitucionálních ústavních principech, ale spíše zabývat praktickými záležitostmi. Musíme ty argumenty skutečně promyslet. Především se zamyslet nad tím, co můžeme udělat proto, aby členské státy snížily své vlastní příspěvky z hrubého národního důchodu, aby se více vidělo, co by ty konkrétní návrhy komise znamenaly ve světle snížení příspěvků příspěvků eh, z pohledu hrubého národního důchodu členských států. Bylo by dobré, kdybychom tady měli nějaký pracovní dokument, ve kterém by bylo osvětleno, co parlament k těmto otázkám již sdělil. My jsme eh, osvětlili některé základní principy, ale možná, že to členské státy až tak nevědí. Je tady otázka zásady, že se budou respektovat finanční eh, prerogativa členských států. Nechceme samostatnou nezávislost nezávislou eh, možnost zdaňování ze strany eh, Evropské unie. Pak je tady otázka neutrality eh, vůči daňovým poplatníkům. To jsou všechno základní principy, které se musí znovu formulovat, znovu osvětlit, aby všichni věděli, kde stojíme. Z politických důvodů je také velmi závažné, abychom se těsně drželi návrhu komise, abychom s komisí mohli spojit síly a našli tedy dostatečné Eh, eh, dostatečně pevnou platformu, na které bychom eh, postupovali pragmaticky ku předu. Bylo by dobré, kdyby se komise soustředila na daň z finančních transakcí a na DPH. Jistě jsou tyto dva zdroje velice kontroverzní, takže tato e, věc by neměla uzavírat cestu k dalším možným zdrojům. Například jsou to daně z, energi- e, z energií, o kterému se ještě budeme e, vracet v průběhu našeho jednání. Nad rámec naší diskuze zdrojů a vlastních zdrojů se musíme také zabývat další věcí a na to nezapomínejme. Jsou to otázky e, příjmů, e, e, dalších druhů příjmu, například budoucnost zdroje GNI. Pak jsou tady takzvané rabaty. I těmi se musíme zabývat. Já chci jenom připomenout, že tady jsou další oblasti, na které, nes, které, nesmí, být, které nesmí být opomíjeny. Lajus Pokroš. Um. Děkuji. Já jsem včera řekl naprosto jasně, jaký mám na to názor na zasedání koordinátorů. A mám pocit, že je mou zodpovědností, abych svůj názor dal jasně najevo i ostatním poslancům rozpočtového výboru, byť většina koordinátorů a pravděpodobně také většina členů výboru eh, pro rozpočet bude se mnou nesouhlasit, ale je to moje zodpovědnost vůči mé vlastní skupině. Mám pocit, že to, co řekl pan Dehan, je trochu jiné než to, co řekl včera. Že se to trochu změnilo. A e, napsal jsem si dvě věty, které řekl. E, a sice, že e, větší množství větší množství eh, vlastních zdrojů bude eh, dobré pro evropský rozpočet, ale to není až tak důležité, byť je to pravda, protože důležité je, kolik budou platit členské státy. Musí to být eh, tady formulováno v rámci rozpočtu mimo rozpočet, ale důležité je, kolik daňových příjmů tady bude vybráno v určité zemi. A druhá věc, kterou řekl, vlastní zdroje vybrané Eh, členskými státy budou vytvářet větší manevrovací prostor pro národní rozpočty. Eh, to ale není pravda, pokud zohledníte dvě věci. Rozpočtovou neutralitu anebo eh, lépe řečeno neutralitu z hlediska daňové zátěže, protože pokud řeknete, že nechcete zatěžovat hospodářství a občany jako takové, tak potom, pokud zavedete novou daň, která tedy nejde do národního rozpočtu, ale jde do evropského rozpočtu, ale přesto je tedy vybírána v rámci národního hospodářství, tak potom to může být eh, rozpočtově neutrální pouze tehdy, pokud umožníte národnímu rozpočtu, aby tady přispěl, nebo aby to kompenzoval tím, že dojde ke snížení daňové zátěže. Eh, to, co vyberete mimo rozpočet, nahradí to, co bylo vybráno v rámci rozpočtu. A deficit nebo e, přebytek národního rozpočtu se prostě nezmění. To je jednoduchá matematika. A navíc, a nyní to bude politické prohlášení, musím říci, že nezávisle na tom, jak jste to řekl, je to zásah do fiskální suverenity. Eh, a to se nebude mnohým členským státům líbit. Já tady nesouhlasím s britskou konzervativní stranou, mnoho lidí řekne, že to není důležité, ale je, eh, je to důležité pro mnoho jiných členských států a tou vlastní podstatou diskuze není to, jestli to bude DPH nebo daň z eh, finančních transakcí. Já jsem naprosto otevřen tomu, abychom eh, diskutovali dokonce i o té dani z finančních transakcí, ale ne jako o nástroji nebo o opatření, abychom nabili baterky evropského rozpočtu, ale jako o způsobu, abychom opravili problémy bankovního sektoru. A to je podle mého názoru mnohem důležitější než způsob, eh, kterým se snažíme posloužit eh, účelu smlouvy Eh, který obsahuje tento velmi chatrný koncept vlastních zdrojů. A na závěr, a to je poslední věc, kterou řeknu, samozřejmě, eh, že eh, ta rozpočtová debata bude probíhat nezávisle na tom, jestli se tedy držíme mezistátní nebo komunitární metody. Já se držím té mezivládní. Děkuji vám moc. Děkuji, kolego. Bylo to velmi jasné. Ibra Faran Marek. Děkuji, pane předsedo. Měli bychom si uvědomit, eh, co se přesně bude odehrávat, pokud parlament bude správně používat nástroje, které má k dispozici na využití této možnosti. Ne každý den máme takovýto návrh komise s metodikou, která by změnila vlastní zdroje. Ten návrh komise je velmi důležitý a je důležité, že vůbec existuje. Nicméně je tam mnoho možností ho vylepšit. A proto parlament musí předložit eh, svůj vlastní návrh. Nebudeme tedy pracovat pouze na základě toho, co navrhují socialisté. Je to důležité, protože tam se mm, právě hovoří o mm, zdanění finančních transakcí Hovoří se tam o finanční dani, to je důležitý krok. Ale vedle toho musíme změnit také systém DPH a využít další možnosti, jako například zdanění energetiky. Měli bychom vyhodnotit všechny možnosti bez ohledu na jejich počet. Měli bychom opravdu proskoumat všechny možnosti, které tady existují. Měli bychom být iniciativní na úrovni Evropského parlamentu a neměli bychom se spokojit pouze s analýzou návrhu komise a vyčkávat. Takže byl bych rád, kdyby zpravodaj byl odvážný v tomto ohledu. Pokud předložíme dobrý návrh z hlediska vlastních zdrojů, bude to pozitivní pro evropský rozpočet. Máme tedy tuto příležitost, měli bychom ji využít. Děkuji, Ajdere. To je návrh, který ovšem souvisí také s taktikou a na to jistě zpravodajové zareagují. Zdravím vydala Kadrase, místo předsedu, který bude hovořit o nemovitostních projektech. Možná ještě počkáme na Klauze Vela. Máte slovo, pane místo předsedo. Problém je v tom, že Eh, já jsem byl informován včera večer, že bych měl přijít dnes sem, ale eh, na ITRE v 10 hodin bude hlasování ohledně zprávy, kde jsem zpravodajem, takže tam musím být. Ale jestli vám to bude vyhovovat, pane předsedo, tak bych musel, mohl vyjádřit své připomínky nyní, to jsou spíše politické připomínky. A generální tajemník vám poskytne pak všechny technické rozpočtové podrobnosti proto, aby to váš výbor mohl zvážit. Děkuji, pane místo předsedo, děkuji za to, že jste dorazil. My jsme včera ráno dostali tuto složku. A vzhledem k tomu, že tady musíme respektovat určité lhuty, které také prosazuje byro, chtěli bychom postupovat co nejrychleji. Navrhuji tedy, kolegové, abychom přerušili tu velice důležitou a zajímavou diskuzi ohledně vlastních zdrojů. Vrátíme se k tomu později a využijeme přítomnosti našeho pana místopředsedy, aby nás seznámil s projektem kancelářské budovy a potom se vrátíme, budeme mít eh, hlasování, tedy vrátíme se k diskuzi a pak budeme hlasovat. Pane místopředsedo, máte slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Nejdříve bych vám chtěl poděkovat, že mám tuto příležitost opět eh, zde hovořit na výboru rozpočtu. Víte, že eh, jsem členem eh, Byra Evropského parlamentu. Přicházím velmi často, bych vám poskytoval vysvětlení ohledně jednotlivých projektů, kterými se zabývám. S mým kolegem Janem Pitelou jsem eh, zodpovědný za rozpočet instituci a jsem také zodpovědný za nemovitostní politiku. Eh, bylo mi řečeno, že bude vhodné, abych sem přišel. Byl jsem o tom informován včera odpoledne. A vzhledem k tomu, že musím odejít pak na hlasování ITRE, tak budu relativně stručný ale samozřejmě budu plně k dispozici výboru pro rozpočet. Generální tajemník vás seznámí podrobně s dvěma konkrétními projekty nemovitostní politiky. Jedná se o dva záměry, kde byro jednomyslně vyjádřilo svůj souhlas a to během několika zasedání. Máme tedy projekt budovy B ve Štrasburku. Byro přijalo tento projekt, nebo schválilo 26. září. A pak máme Montoyer číslo 70. To je další projekt zde v Bruselu. Tento projekt jsme schválili 14. listopadu. Tato dva projekty zapadají do naší obecné politiky parlamentu a také mm, výboru pro rozpočet. Pokaždé, když je to možné, tak se snažíme realizovat akvizice budov, nemovitostí, které pak využíváme tak, abychom lépe využívali našich zdrojů. Proto, abychom získali prostor a zlepšili naše pracovní podmínky. Co se týče budovy B ve Štrasburku, ta finanční transakce je mm, relativně zajímavá v souvislosti s touto akvizicí. Získáme tedy větší plochu a zlepšíme tak pracovní podmínky našich poslanců. Uvolníme některé kanceláře, převedeme například kancelář ombudsmana, také jinak využijeme plochy v některých existujících budovách a tak zde bude větší prostor pro poslance. Tato budova B na, přispěje k tomu, abychom nějakým způsobem zajistili vyřešení alespoň částečně prostorových problémů. Co se týče dalšího projektu Bruselu Montoyer 70, to je budova, kterou e, máme v současnosti k dispozici. Zde jsme dospěli k dohodě se současným vlastníkem obnovíme nájemnou smlouvu eh, a bude tam také možnost odkoupení. A tato možnost je eh, relativně zajímavá. Takže to jsou dva projekty, které budou podrobně prezentovány generálním tajemníkem. A jsou to tedy dva záměry, které Byro parlamentu vnímá jako zajímavé. A proto jsme dali těmto projektům zelenou a doufáme, že také výbor pro rozpočet podpoří tyto projekty. Ještě bych chtěl vyjádřit obecnější připomínku na závěr svého vystoupení. Na posledním zasedání byla Evropského parlamentu jsme se zabývali těmito nemovitostními projekty a já se domnívám, že byro a výbor pro rozpočet by měli mezi sebou pravidelně komunikovat. Velice často z důvodu e, složitosti těchto jednotlivých záměrů projektů a také z důvodu relativně dlouhého řízení na úrovni našich e, útvarů E, vzniká velký prostor mezi vypracováním projektů a komunikací nebo sdělováním všech nezbytných informací výboru pro rozpočet. To znamená, že výbor nevždy je schopen přijímat rozhodnutí při veškeré znalosti věcí. Takže chtěl bych, aby předseda výboru pro rozpočet věděl, že já jsem velice odhodlán, stejně jako můj kolega Pitela, dát výboru eh, k dispozici veškeré nezbytné informace a to zavčas, tak abyste o tom mohli diskutovat. To je opravdu maximální politický závazek, ke kterému se zavazuji. A já jsem ho chtěl zde jednoznačně přednést. Podle mého názoru je důležité, aby členové výboru pro rozpočet věděli, že jejich kolegové z Byra Evropského parlamentu chtějí, aby výbor pro rozpočet mohl pracovat v co nejlepších podmínkách. Chtěl jsem to zde jednoznačně prohlásit. Takže to je vše. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji, pane předsedo, místo předsedo. Děkuji za toto jasné angažmá. Tady jsou vztahy s předsedou předsednictvem již dvouleté v této oblasti a vaší přítomnosti využiju k tomu, abych řekl, že úsilí, které parlament vyvinul, aby předložil skutečně rigorózní návrh rozpočtu na rok 2012, eh, zohledňující eh, situaci kolem obecně a instituce a tak dále. E, to je úsilí, které rada ohodnotila, e, protože je to nakonec jediný rozpočet, jediný návrh, kolem kterého nepamano, nepama, e, nepanovaly žádné neschody při dohodovacím řízení. A rada usoudila, že vlastně během vypracování eh, pozměňovacích návrhů v létě k návrhu rozpočtu předloženým eh, se parlament opravdu pokusil vyvinout ještě další úsilí a snížil své požadavky a bylo to velmi vysoce hodnoceno. Děkuji. Já jsem chtěl ještě eh, poděkovat paní Goldmayer za úžasnou práci, kterou odvedla. A e, musím říct, že je velmi dobrou spojkou e, mezi námi a rozpočtovým výborem. A pak ještě jednu připomínku trochu filozofičtějšího rázu, jestli mohu. E, výdaje a investice nejsou to samé a i v době krize je třeba činit rozdílu mezi těmito dvěma pojmy. Předsednictvo, eh, co se týče politiky v oblasti realit, eh, navrhuje občas určité kroky, určité operace, eh, které vzhledem ke svému rozsahu a finančnímu významu mohou nechat vzniknout určitým pochybnostem v tomto obtížném období, kterým procházíme v Evropské unii. Ale Eh, jsme stále prostě eh, tváří v tvář určité vizi, které se držíme. Dobrá investice i v době krize je vlastně eh, svým způsobem takovým eh, uložením prostředků, velmi kvalitním uložením eh, prostředků. Děkuji, pane místo předsedo. My jsme dostali toto téma na stůl včera. Budeme potřebovat nějaký čas, abychom se s tím seznámili. Děkujeme za tuto výměnu za tento váš vstup a e, budeme e, předkládat stanovisko. E, ty teď hned musíš odejít. Paní zpravodajko, chcete ještě využít přítomnosti místo předsedy, abyste mu sdělila, které jsou hlavní body, na které se soustředí váš průzkum této záležitosti? Děkuji, všechny vás zdravím a přeji dobré ráno. Dovolte mi, abych kolegovi Vidal Quadras poděkovala za spolupráci, protože spolupráce s ním byla skutečně excelentní, to, to musím vyzdvihnout. Eh, nemůžeme za to, že ty podklady přišly tak pozdě. Já jsem včera, eh, včera tady také měla ty eh, podklady poprvé. Já osobně ten postup parlamentní zprávy považuji jednoduše řečeno za neadekvátní. V neděli jsem eh, se, se moje kancelář tady v Evropském parlamentu eh, tedy eh, naštěstí jedna moje kolegyně eh, byla v neděli v práci a vzala eh, telefonát, který byl směřován na, naši kancelář a bylo řečeno, že není možné nechat ty podklady podepsat paní předsedou a proto tedy ty podklady přijdou pozdě. Poté, co předseda který o tom pravděpodobně vůbec netuší, že eh, byl využit jako omluva, eh, se vrátil, tak eh, bylo obtížné to dokončit a já bych si přála, aby, abych já jako zpravodajka nemusela dostávat tyto Eh, žádosti, které právem jsou na mou hlavu směřovány eh, nejen od liberálů, ale od, i od ostatních, jestli už něco vím, jestli už mohu něco konkrétního předložit. Já znám obsah diskusí, ale nevím nic konkrétního. To je odpověď, kterou většinou nabízím a to je tedy také způsob, na, eh, kterým pracuje zpráva parlamentu. Není možné abych se spoléhala pouze na ty informace, které získávám nejrůznějšími alternativními způsoby. Nemohu se na to spoléhat při vyjednávání. To znamená, že já, pane předsedo, požaduji, abychom o projektech, které jsou známy již dlouhé, dlouhá léta, protože je již dlouhá léta známo, že e, se tedy budou řešit ty budovy v ulici Montoje, proto se ptám, jestli by nebylo možné, abychom ty dokumenty měli již před půl rokem obsahem, tak abychom se mohli zamyslet nad tím, jakou strategii zvolíme a eh, abychom to všechno mohli v klidu probrat a následně se rozhodnout. Já si myslím, že eh, co by výbor pro rozpočet bychom eh, měli takovýto přístup požadovat. To se tedy týká nejen zprávy komise, ale také parlamentu a doufám, že tato výzva a výtka budou, bude brána vážně. Jde také o to, že ještě před čtyřmi týdny bylo řečeno, že Montoya 70 nepři, nepřipadá vůbec v úvahu a nyní kupujeme Montoya 51. To znamená, že já jsem rychle zvolala všechny kolegy a požádala jsem je, aby eh, tedy souhlasili s Montoje 51, protože Montoje 70 nechceme nabízet, jednak je to příliš eh, drahé, jednak to není renovovaná budova, je ve špatném stavu a o 14 dní později se dozvím, že do, eh, eh, dopis předsedy výboru pro rozpočet byl odstraněn v sekretariátu z počítače a tím se tedy vrací Montoje 51 a je to tedy staženo eh, tento návrh. Já jsem se pouze náhodou dozvěděla, že ta budova již v počítači vůbec neexistuje a proto tedy není k dispozici příslušný návrh. Ráda bych na tomto místě dala jasně najevo eh, svoji nespokojenost se způsobem, jak funguje administrativa parlamentu, eh, jakým způsobem jsou nám předkládány podklady. Mám k těm návrhům celou řadu otázek. Eh, například k Moto 70 já ty otázky sepíšu, předám vám to. Je Eh, stejně nerealistické očekávat od kolegů, že zpracují během 24 hodin podklady, eh, které čítají 250 stránek. To není možné eh, od žádného kolegy, včetně zpravodajů, očekávat. Je to zkrátka drzost něco takového předpokládat. Já si myslím, že do budoucna by tomu mělo být tak, že bychom u renovovaných budov měli eh, platit nižší nájem a eh, financovat tu renovaci. Měli bychom koupit eh, budovu za předraženou cenu a pokud to budeme říkat upřímně, tak můžeme říci, že to zkrátka nemůžeme prodat, nebo že se to neprodá, protože je to skvělý nájemce Evropský parlament a Eh, konstelace zkrátka vypadá tak, že ke konci roku vyprší smlouva a já mám pocit, že teprve až vyprší smlouva, tak se tím zpráva začne zabývat, ale eh, my musíme nejprve vyřešit podstatné otázky a teprve poté, co vyřešíme, co tady vlastně eh, řešíme, jaká je situace, poté se můžeme rozhodnout, tak abychom mohli jako výbor pro rozpočet přijmout zodpovědné rozhodnutí. A já vám v tuto chvíli musím otevřeně říci, že jsem trochu rozčílená, pokud jde o postup který byl v této věci zvolen. Já samozřejmě chápu, že tu jsou určité eh, tlaky, že to je potřeba, to samozřejmě, zas, eh, to samozřejmě zas a znova eh, říkám i kolegům, ale pokud se podíváme na tu vlastní situaci, tak zatím nemáme žádné konkrétní údaje bylo eh, oznámeno pouze to, že je tu eh, potřeba 146, sekretariát, 146 eh, modulů pro sekretariát a, tu, a tak dále. Vůbec není zřejmé, kolik osob bude v té budově Montoje 70, pokud bude koupena. Není tam vůbec nic, není o tom žádná informace. Eh, já nevím, jestli zkrátka potřebujeme eh, místa pro další osoby, které by tam měly pracovat. Nemám zkrátka odpovědi na tyto otázky a proto chci, aby eh, předseda mi napomohl v tom, že zprávy parlamentu dám jasně najevo, že jsem nespokojena s postupem v této věci. Eh, nechci, abychom se dneska, eh, abychom dneska zabředli do diskuze o jednotlivostech. Chci pouze vyslat eh, tuto základní informaci o mé nespokojenosti a prosím všechny ostatní kolegy o pochopení, že to nebudu říkat dvakrát, protože o tom stejně budeme diskutovat ještě příště. Děkuji. Já vám děkuji kolega eh, Artong a kolega Bokroš vám tleskají, žádali o slovo. Já vám také děkuji, pane místopředsedo, a uvolňuji vás, vážené kolegyně, vážení kolegové. Z toho, co zaznělo a z toho potlesku vyvozuji, že výbor e, pro rozpočet bude teď e, uplatňovat článek 179 našeho vnitřního řádu, aby si nechal čas na posouzení návrhu, který nám přišel na stůl opravdu velmi pozdě. Takže k tomuto bodu navrhuji diskuzi uzavřít, budeme mít čas se tím zabývat později a Eh, vyzveme také pana místopředsedu a generálního tajemníka, aby se nám při té eh, další eh, diskuzi také věnovali a řekneme jim to dostatečně v předstihu. To, to je teda uzavřená záležitost v tuto chvíli a my se můžeme zabývat další částí naší diskuze. Dám teď slovo panu Hartongovi, aby hovořil o vlastních zdrojích. Teď již nemluvíme o nemovitostech. Pane kolego, máte slovo. Děkuji. Eh, pane předsedo, eh, je tady otázka nemovitostí a daní. Já mám eh, pocit, že asi budete souhlasit se mnou, když řeknu, že daně jsou, nejsou zábavné, ale důležité. Tak tyto daně jsou vybírány státem a získávány od občanů. My nejsme vláda a nemáme občany. To je vše, co jsem chtěl říci. No to je skutečně mimořádná, nádherná politická rozprava, eh, kterou můžeme obohatit, ale já se toho teďko zřeknu. mohli bychom obohatit o rozpravu, která se vede v některých členských státech, ale ne ve všech, protože máme určitou eh, právní eh, tradici a určité právní pojmy, rozdíl mezi státní příslušností a občanstvím. Ale teď na to není ta pravá chvíle. Pan Godmanis. Thank you, chairman. Děkuji, pane předsedo. I já bych eh, rád stráč, stručně okomentoval toto téma. E, nejprve to je špatná matematika. Když se podíváme na stranu pět návrhu a vidíme tam tu tabulku, tak já jsem velice šťastný, že ta čísla se neliší příliš od e, čísel, které komise e, poskytla před létem. Je to 40,8 desetin miliardy. Matematika je vážná věda. Pokud by to bylo méně peněz, eh, které bychom získali od těch možných daní, tak bychom se nedostali k tomu, že bychom mohli realizovat své cíle, které jsme si stanovili. To je eh, jedna věc. A ta špatná je, že po druhé eh, za sebou musí vlastně parlament eh, přijmout platby, které jsou nižší eh, a kterému eh, vnutí rada. Já jsem tady nováčkem, ale obávám se, že stejný přístup bude panovat v příštím roce a v tom nad dalším roce. A to znamená, že pokud by tomu tak bylo, tak by parlament, dejme tomu, naplánoval nějaké zvýšení závazku a pladeb pro realizaci strategie 2020 či něčeho jiného a pokud by rada byla velice tvrdá, tak bychom museli měnit naše velké cíle. Nebylo by již možné tvrdit, že můžeme plnit strategii 2020, pokud eh, mám, bychom měli, tak jak teď máme, problém s podílem vlastních zdrojů. Je to, stejné, je to za třetí ovšem silné, eh, silný stimul pro změnu systému. Ale problém je také, že eh, tady máme vlastně pouze dva roky na implementaci Eh, a že je prostě příliš pozdě na to tvrdit, že máme ještě možnost eh, očekávat dobré eh, výsledky strategie 2020. A teď k těm daním. Já jsem to propočítal pro svoji zemi a myslím, že si myslím, že to bude mít, že by to mělo opravdu odlišný dopad v jednotlivých zemích u těchto dvou daní. Dám vám příklad. Musí být jasné, co e, uděláme s těmi nižšími e, sazbami DPH. Já jsem zaslechl, že ty nižší míry DPH by byly vyňaty z té e, jednoprocentní E, úrovně, anebo naopak začleněny. A to je strašně důležité. My máme totiž členské státy, kde jsou tak odlišné e, struktury těch nižších měr DPH pro služby a další. E, mělo, mělo by se to týkat i těchto nižších sazeb, ten náš návrh, anebo ne. To je všechno nutno propočítat. Za druhé, daň z finančních transakcí. Problém tkví v tom, že před tím, než vlastně vznikly eh, ty návrhy eh, k bankovním systémům, eh, tak tady vznikly určité daně. V některých členských státech nejsou to stoprocentně daně z finančních transakcí, ale jsou jim podobné. A tam je e, v některých státech taková daň již realizována, ale e, není to z 0,1. A pokud to bude 0,1 e, u daně z finančních transakcí, která se připočte eh, k té eh, sazbě, která již je platná v některých členských státech, eh, tak to bude pro ty státy nepřijatelné. Musí to být nějakým způsobem přerozdělováno a to není jednoduché, protože ve členských státech je to otázka konsolidovaných rozpočtů. Pokud si myslíme, že ten poplatek z finančních transakcí bude 0,1 a že to dáme nad rámec nebo na to, co již existuje, tak to prostě takto jednoduché jednoduše nepůjde. Některé e, země e, zlepšují deficit tím, že takovýto e, poplatek zavedly, jiné ovšem se musí obracet k mezinárodnímu měnovému fondu, protože to jejich problémy neřeší. Takže ta otázka je skutečně hodně komplikovaná. A musím říct závěrem, že je to obrovsky obtížné pro naše zpravodaje tady přicházet s nějakými výsledky těch případných kroků, protože to je opravdu věštění z křišťálové kole. Spějeme k nějakému konsensu nebo ne? A další věc, pokud otevřeme Lisabonskou smlouvu, tak je tam eh, prostě napsáno, že evropský rozpočet je financován z vlastních zdrojů. Teď, tečka. Ale není tam už napsáno, jak budou vybírány všechny tyto vlastní zdroje. To je jiná věc. A co tam je také napsáno, že vlastní zdroje budou rozhodnuty nejednomyslně jednomyslně e, e, členskými státy podle ústav e, členských států. To je prostě něco, co je třeba eh, řešit eh, velice tvrdými jednáními a hodně dlouhodobou, dlouhodobým úsilím a přeju kolegům hodně štěstí. Předseda, děkuji, vážený kolego, eh, za, i, za ta slo, i za ta slova důvěry vůči našim kolegům. Pan Šurian. Děkuji, pane předsedo. Já se Domnívám, že bychom se na to měli podívat z pohledu občanů. A pokud na to budeme přistupovat tímto způsobem, tak občanům je jedno, jakým způsobem se bude vybírat tato daň, ale budou to právě ti občané, kteří ji budou platit. A pokud evropský rozpočet nebude zahrnut do vnitrostátních rozpočtů z hlediska příspěvků, pak máme Opravdu dovolte, abychom to řešili. A ministři financí našich členských států by vlastně neměli vydávat tyto peníze ze svých eh, portfolií. Pokud se na to podíváme celkově, tak vlastně ten konečný výsledek bude nula. To by bylo ideální řešení, pokud by se nám to podařilo. Nicméně já jsem nesmírně pesimistický. Můžeme si vůbec představit, že by země souhlasily s tím, že by sazba této daně byla stanovována daňovými úřady Evropské unie a Evropským parlamentem. Pokud bychom eh, mohli zvyšovat nebo snižovat tuto sazbu podle naší libovůle, samozřejmě to by pro nás eh, bylo dobré, ale je to možné? Pokud bychom chtěli postupovat naprosto spravedlivě z hlediska našich občanů, tak bychom se měli podívat na to, jakým způsobem zohledníme eh, hrubý národní důchod, a nebo nezohledníme. Podle toho samozřejmě ty změny budou buď výrazné nebo zanedbatelné. Je jisté, že je nutné eh, nějakým způsobem získávat eh, vládní příspěvky. Pro mě je velmi obtížné si představit, že by část těch eh, národních vlád nám poskytla naprostou autonomii v tomto řízení. Musíme vyčkat a možná v rámci jednotlivých kroků by bylo možné dospět k této ideální situaci. Ale v současnosti ta situace je taková, že by bylo vhodné pokročit alespoň trochu v tom prvním cyklu, v té první etapě, to už by byl úspěch. Já velmi oceňuji ten přístup, kde se říká, musíme být neústupní. Musíme říci, že potřebujeme vlastní zdroje, a že musíme využít Lisabonské smlouvy v tomto ohledu. Pokud tomu tak nebude, pak Evropský parlament nedá svůj souhlas s víceletým eh, finančním rámcem. Jakým způsobem však můžeme připravit eh, budoucí postup Evropské unii? Pokud tam dáme tuto podmínku, pak samozřejmě některé členské vlády budou rádi, budou rádi, že budou platit méně z hlediska těchto příspěvků. Takže tady svým způsobem je určitá past, určitá léčka a zatím zde existuje určitá překážka, takže musíme být neustupní. Musíme se podívat na to, jak pokročit vpřed, a jakým způsobem mít záložní situaci. Vaše vystoupení bylo trochu pesimistické, alespoň na začátku, ale uzavěr, uzavřel jste toto vystoupení takovým konstruktivním způsobem. Takže teď dám slovo panu zpravodaji. Máte slovo. Já budu stručný, pane předsedo. Máte ještě velice bohatý program. Obecně řečeno, ten přístup, který jsme navrhli, já myslím, že ho můžeme eh, takto stvrdit během tohoto prvního zasedání na toto téma. Já bych chtěl zareagovat na některá vystoupení. Návrh komise jednoznačně nejde směrem eh, ke 100% vlastních zdrojů. A to znamená, že zde vždy v každém případě bude určitý zůstatek, který bude kalkulován podle národního hrubého důchodu. To je realistický přístup podle mého názoru. A s tímto přístupem můžeme souhlasit. Komise tady navrhuje důležitý krok z hlediska vlastních zdrojů. Za druhé, samozřejmě, že je obtížné dospět k určité dohodě. Proč? Protože vlastní zdroje mohou být ustaveny pouze na základě jednomyslnosti a navíc to musí schválit všechny národní parlamenty. A samozřejmě, že evropské vlastní zdroje Eh, jsou také součástí spolurozhodování národních parlamentů. Evropské instituce tedy nemohou autonomním, samostatným způsobem stanovovat vhodné sazby. Třetí poznámka. To je něco, o čem jsem již hovořil během svého vystoupení. Ať už se jedná o DFT nebo o nový návrh v oblasti DPH, je nutné velmi bedlivě proskoumat ten základní text a podívat se na to, jakým způsobem bychom na to mohli jaksi naroubovat aspekty vlastních zdrojů. Ta zásadní práce musí probíhat v rámci našeho výboru pro rozpočet. A ještě malou připomínku ohledně vlastních zdrojů, které jsou tedy jiné než ty, jež byly navrženy komisí. Já osobně se domnívám, že by bylo chybou z taktického hlediska během tohoto eh, prvního kola výměny názorů s radou diskutovat o specifických vlastních zdrojích. Měli bychom vycházet z toho, že podporujeme návrh komise v tom smyslu, že by se výrazně měly zvýšit vlastní zdroje a že bychom se měli tedy snažit nějakým způsobem přizpůsobit se návrhům komise. Otevírat diskuzi a navrhovat alternativy z hlediska tohoto návrhu komise. Pokud bychom hned jednali tímto způsobem, tak se obávám, že bychom jaksi uvízli eh, a vznikl by dojem, že nesouhlasíme s tím zásadním návrhem. Takže vycházejme z toho návrhu komise a eh, musíme si být vědomi toho, že parlament eh, vlastně prakticky eh, neparticipuje na eh, realizaci stanovování základu. Musíme tedy vycházet z tohoto návrhu komise, ale případně v další fázi, pokud se zjistí, že se tady zvedne velký odpor z hlediska tohoto návrhu, tak v druhé fázi bychom mohli vytáhnout další možnosti, další alternativy a ukázat, že není žádný důvod pro to, abychom zastavili diskuzi na téma vlastních zdrojů. Děkuji, Jean-Luc a Anna má slovo. Ja, jeg vil også gerne tak til de øh, første... Děkuji. I já bych ráda poděkovala za to, co nám nyní řekli kolegové, jako prvotní názor. Samozřejmě, že je to velmi obtížná situace. Jak eh, bylo řečeno, je potřeba jednomyslného rozhodnutí a parlament to také musí schválit. To znamená, že není možné eh, předložit jednoduše nějaký daňový návrh institucím jako dodatek k tomu, co v tuto chvíli existuje, protože to, co existuje, není dobré. Je tu celá řada výjimek v celém systému. E, kromě toho se tady probíhá tvrdé vyjednávání, pokud jde o schvalování různých aspektů a opatření. A to všechno vede ke špatnému klimatu. My potřebujeme transparentní systém, například pokud jde o daň e, z finančních transakcí je to, jak se někdy říká, daň pro londýnské city. Londýn je taky finanční centrum, podobně jako Frankfurt, ale e, nebudou to platit pouze britští daňoví poplatníci. Tuto daň by platili e, daňoví poplatníci z celé Evropy, například i důchodové e, pojišťovny a spořitelny v Dánsku. To znamená, že je to skutečně komplexní návrh a já si myslím, že bychom se na návrhy komise měli podívat nepředpojatě, měli bychom se zamyslet nad tím, jaké by byly jejich dopady a následně se můžeme rozhodnout, jestli to splňuje kritéria vlastních zdrojů můžeme si zároveň vyslechnout argumenty, které k tomu předkládá rada. Ráda bych se vrátila k tomu, co říkali eh, ostatní kolegové. Myslím si, že bychom si měli nechat otevřenou cestu pro ostatní cesty, pokud se stane, že narazíme s těmito mm, konkrétními návrhy na odpor v radě. Já osobně se domnívám, že nová eh, koncepce daně z přidané hodnoty, ta nová sazba by byla dobrým východiskem bylo by dobré, kdyby se nám to podařilo prosadit. To by byl dobrý první krok. Nicméně bychom měli být v následujících fázích otevřeni. Měli bychom se snažit eh, o to, aby byla diskutována i energetická daň a její případné použití. V zásadě tedy souhlasím s tím, co bylo řečeno, to znamená, že bychom se měli podívat na návrh komise a následně bychom měli schrnout to, co již říkalo několik poslanců, to znamená, že bychom bychom eh, se měli podívat na závěry zprávy výboru SURE, pokud jde o finanční eh, perspektivu, ale také další rezoluce, které byly schváleny v parlamentu. To všechno bychom měli zohlednit a zapracovat tak, aby rada věděla, jaká je pozice parlamentu. Děkuji. Bien, merci, mes chers collègues. Děkuji, drazí kolegové, eh, paní a pane zpravodaji. Je to vyjednávání, které bude nesmírně obtížné. My jsme si vědomi všech těchto problémů. Zvláště je tady skutečnost, že pokud nastane politická dohoda, tak v každém případě, jak to připomněl pan Godmanis a Geran Fern, v každém případě daňová svrchovanost bude stále platit pro členské státy. To znamená, že až dosáhneme, doufejme, dohody, tak bude moci vstoupit v platnost teprve, až nastane jakási dvojí jednomyslnost 27 vlád a 27 parlamentů, které budou muset ratifikovat tuto dohodu. Takže nejpravděpodobnější je, že se to nepodaří. Ne proto, že, ale protože je to tak obtížné, bychom se uh, měli přesto o to pokoušet. To by neměla být překážka pro tyto snahy. Ti, kteří vyjádřili určitou skepsi tak bych jim něco připomněla. Omlouvám se, že hovořím o své osobní zkušenosti. Roku 2005 a 2006, to je určeno našim novým členům, byl jsem zpravodajem výboru pro rozpočet, abych zahájil tuto tematiku. A projel jsem všechna hlavní města, kde jsem se setkal s představiteli eh, rozpočtových výborů národních parlamentů, vysvětoval jsem, jaká je tady problematika a zjišťoval jsem, co si o tom myslí v těchto parlamentech. V té době Januš Levandovský předsedal Koby. A jeho postoj byl opravdu roztomilý. On mi řekl, poslechněte, tahle celá věc je nemožná. Musíte být opravdu trochu blázen, abyste na to věřil. Ale jenom blázni se mohou zasloužit o to, že věci pokročí dále. A budu vás doprovázet. Tak mě provázel, ne všude, a pokaždé to eh, říkal. Říkal, já tady doprovázím tohle, toho chlapíka, je trošku blázen. Ale co si o tom myslíte? Mně to připadalo velice přátelské a samozřejmě tak trochu legrační. Ale nakonec to nebylo tak neúčinné, protože na začátku výbor pro rozpočet byl opravdu jediný, který si přál, aby tato otázka byla otevřena. No a pak jsme přesvědčili parlament. A pak jsme přesvědčili komisi, a komisař Levandovský předložil tyto návrhy. A pak jsme zjistili, že některé dosti důležité členské státy jsou vstřícně naladěni. 20. října jsme pak organizovali meziparlamentní konferenci o evropském rozpočtu a tam jsme si vyslechli zástupce mnoha národních parlamentů, kteří řekli, že nejsou v zásadě proti tomu, aby se tato záležitost otevřela. Takže jsme pokročili. Potřebujeme hodně času. Víme, že požadavek dvojí jednomyslnosti to je opravdu obávaní hodná záležitost. Bohužel krize samozřejmě tady také se podepsala, to je jasné. Mnozí z vás měli pravdu, když říkali, že musíme dávat bedlivý pozor, protože v některých zemích používání těch různých zdrojů bude mít obrovské dopady, eh, pokud dojde ke změně systému. A to je právě důvod, proč naši zpravodajové navrhují, a myslím si, že to je takticky velmi šikovné a odpovídá to zdravému selskému rozumu, takže chtějí, aby skutečně ten míček v, té, v tom prvním zápase byl na straně rady. A parlament v tom případě tedy se sjednocuje s tím stanoviskem komise. V tomto stádiu to neznamená, že parlament stoprocentně přijímá vše, co komise dala na stůl, ale parlament se domnívá, že je to dobrý základ pro další práci. A jsme ochotní spolupracovat s dalšími dvěma institucemi na tomto základě. Takže míček je na straně rady. A v rámci rady každý ministr musí specifikovat dopady a musí vysvětlit, já souhlasím s tímto řešením, nesouhlasím s tímto, jiní řeknou, že nesouhlasí s ničím. Možná, že se tady objeví další návrhy. Takže to je ta taktická představa. Nyní je míček na straně eh, rady. My můžeme nyní zatím v tomto stádiu akceptovat to, co navrhuje komise a uvidíme, jak to bude vypadat na radě. Pokud tam budou potíže, tak budeme nejdříve analyzovat, jakou povahu budou mít, z jaké zemi, ohledně jaké daně se to bude týkat. Myslím si, že z taktického hlediska to řešení, které navrhuje eh, zpravodaj, je v pořádku a také vlastně získal víceméně podporu. Připomínám, že jde o to, abychom připravili příští výměnu názorů v rámci toho specifického řízení vyjednávání v rámci TRIA, to znamená 5. prosince se bude konat toto jednání. Spravodajci, spravodajové tam představí naše stanovisko a uvidíme, jakým způsobem rada bude reagovat. Rada sama bude mít také první výměnu názoru, takže bude zajímavé zjistit, jaký tady je poměr sil, jaké eh, body jsou zdůrazňovány v rámci jednotlivých národních delegací. V rámci parlamentu my pak budeme muset řešit otázku pravomocí eh, vůči výboru ECON. Balíček vlastních zdrojů obsahuje několik textů. Je tam obecný text ohledně strategie, text o vývoji HDP a problém rabatu. A pak jsou tam dva odlišné texty ohledně DFT a text ohledně HDP. Co se týče principu vytvoření daně z finančních transakcí, tak tam je to výbor Ekon, který samozřejmě je věcně příslušný. My budeme vyjadřovat stanovisko. Co se týče eh, alokace části výnosu z této, tak, z této daně, tak tam do toho budeme vstupovat my. A co DPH? Na to se musíme ještě podívat. Na daň z přidané hodnoty se teprve budeme, tím se budeme teprve zabývat. Máme komunitární texty, které upravují DPH, takže tady se musíme ještě rozhodnout, jak si to rozdělíme s ekonem. Včera s koordinátory jsme rozhodli, že návrhy ze strany Geran Ferma ohledně vypracování pracovního dokumentu, to znamená, kdyby se shrnuly všechny body, a také by se tam hovořilo o stanoviscích parlamentu na základě rezoluce z roku 2005 a na základě rezoluce komise ŠUR, tam to byla zpráva Salvador Garriga, takže tento dokument, pracovní dokument bude vypracován. Chtěl bych ještě říci, že potřebujeme co nejrychleji mít také veškerá hodnocení ohledně dopadů tohoto rozhodnutí komise. Protože pro naše jednání s radou by bylo dobré, abychom tak trošku věděli nebo zmapovali tu situaci z hlediska těchto dopadů. No samozřejmě, že důvěřujeme všem těm ministrům, kteří budou předkládat možná odlišná čísla. V každém případě potřebujeme objektivní posouzení této situace ze strany komise. Takže vám děkuji a nyní bychom mohli uzavřít tento bod. A Reimerovi, který je tady v první řadě, navrhnu, aby nám rychle shrnul ten začátek vyjednávání ohledně financování projektu ITER. Včera jsme o tom dlouze hovořili s koordinátory. Víte, že dnes odpoledne v půl čtvrté to bude diskutováno v rámci TRIA. Takže, Rajmere, máš slovo. Eh, Děkuji, pane předsedo. Milí kolegové, milé kolegyně, Myslím, že bylo naprosto v pořádku a že to v podsledku byl také úspěch, že rozpočet na rok 2012 byl schválen po, že tedy byl oddělen od celé té diskuze od eh, projektu ITER. Rád bych připomněl, že Rada před několika měsíci, když šlo o otázku dodatečného financování eh, ve výši 1,3 miliardy euro, ještě jednou explicitně eh, dala tyto dvě věci do souvislosti a hovořila o celkové částce 6,5 miliardy euro do roku 2020. 2020. To by tedy byl příspěvek Evropské unie do tohoto projektu. Poté, co 100 milionů eh, bylo uvolněno v rozpočtu na rok 2012, jsme po, eh, podle názoru komise potřebovali ještě 1,2 miliardy eh, závazcích, eh, k těm platbám se hned dostanu. Nechci teď ve vší podrobnosti zmiňovat eh, záležitosti, které není možno probrat na veřejném zasedání výboru krátce před eh, tri- triogem, ale dovolte mi, abych přesto krátce načrtl, jak situace vypadá. My jsme se zavázali v dobré víře, že povedeme triog třístraná jednání a že se pokusíme o dohodu do konce roku. Komise nám včera dodala určité nové myšlenky, nové úvahy, které se trochu liší od toho, co jsem od komise slyšel zhruba před týdnem na jednáních, jak od komise, tak od rady. Rád bych ještě jednou upozornil na to, že se nedomnívám, že několik dní po, dohody, eh, v dohodova, po dohodě v dohodovacím řízení můžeme eh, dělat nějaké změny v rozpočtu roku 2012. A proto tedy návrh komise, eh, který hovoří o negativní rezervě ve výši 60 milionech euro v roce 2012, tento návrh komise považuji z tohoto hlediska za e, neperspektivní řešení. Rád bych e, ještě jednou vysvětlil, proč mě ten návrh e, ruší naplnění té negativní rezervy, k čemuž budeme na konci roku povinni, eh, povede eh, ke změně eh, plateb a závazků ve všech kategoriích. To znamená, že tady zřejmě došlo k nějakému nedorozumění, nebylo jasné, jestli je to tedy, jestli ten závazek je přiřazen pouze jedné kategorii, tam, tak tomu není. Za druhé, návrhy, které komise předložila k revizi, jde o to, že prostředky ze závazku roku 2011 2014 budou převedeny do let 2012-2013 a povede to k navýšení kategorie 1A. To, tyto návrhy se lehce změnily. 590 eh, milionů z kategorie eh, 572 milionů z kategorie 2. Eh, tady došlo k navýšení a eh, oproti původnímu návrhu eh, tady nebude využito rozpětí v kategorii 5 v rozpočtovém roce 2012. Já si myslím, že tento návrh je adekvátní. Kdo ví, k čemu toto rozpětí budeme v průběhu příštího roku a půl ještě potřebovat. A nyní kategorie 3A 25 eh, milionů eh, oproti tomu prvnímu návrhu a kategorie 5 243 eh, milionů z roku 2011. Tato částka tedy bude převedena a díky tomu bude možno financovat projekt ITER. Já si myslím, že díky tomuto návrhu můžeme E, s celou to věcí souhlasit. Nicméně jeden problém tu je a sice ta negativní rezerva. A kromě toho ten návrh, že 300 milionů bude e, v roce 2013 využito jako e, závazek z kategorie 3. Tím se dostáváme k vlastnímu jádru diskuze. Co vlastně ta e, čísla v kategorii 1a umožňují e, za převody? E, jestli my jako parlament tady neměníme priority, které jsme v této souvislosti stanovili. Já bych to chtěl trochu zmírnit. Zároveň nám bylo řečeno, že z těch třech, 300 milionů je milion z z projektu Cezar eh, eh, Joint eh, Enterprise a tak dále. To tedy bude mimo jiné i ze sedmého rámcového programu ze 400 milionů bude z těch joint undertakings, ze společných projektů. To znamená, že zhruba 20 z této částky, kdybychom měli zkrátit, nebo kdybychom to o to měli snížit, tak tomu potřebuji eh, spolehlivá čísla. Potřeboval bych od komise přesný přehled toho, jak ty prostředky jsou zasazeny do plánování a jak tedy vypadal eh, jejich vývoj od počátku a co se dá do budoucna očekávat, tak abychom se nedostali do problému, že eh, diskutujeme o nějaké věci. Neříkám, že o ní rozhodujeme, ale diskutujeme o věci, která Eh, z hlediska čísel eh, vytvoří určité nesrovnalosti v hospodářské i politické diskuzi. A s tím je spojena ještě další věc, dvě obecné otázky, které musíme vysvětlit. 6,5 miliard, o kterých hovoří Rada do roku 2020. E, do toho patří i 1,3 miliardy následného dodatečného financování. To znamená, že Rada nezávisle na tom, kde bude e, i projekt ITER v následném e, finančním rámci, protože se uvažuje o tom, že by byl outsourcován. V každém případě je tu stanoven limit na finanční prostředky. Nicméně ta vlastní otázka z hlediska zprávy toho projektu, která byla diskutována před přednedávnem, nás vede k tomu, že se musíme ptát, jestli tady dochází k určitému spoždění, jestli těch 1,3 miliard dodatečného financování skutečně je potřeba již nyní, anebo jestli určitá část z toho by eventuálně mohla být investována v roce 2014, na začátku roku 2014, jestli je to pouze ekonomický tlak, který souvisí s určitými přísliby, anebo jestli je to politické poselství, eh, které musíme z hlediska komise eh, tedy prezentovat na Mezinárodní radě ITERu. Já si myslím, že existují členské státy, které tato, tato čísla, to znamená 1,3 miliardy euro, eh, trochu spochybňuji. Já si myslím, že to je věc, kterou musíme eh, velmi vážně a seriózně probrat. A kromě toho je tu ještě jedna záležitost. Eh, pro mě to je další otázka, kterou musíme zodpovědět. V důsledku katastrofy v Fukušimě není možno dostat určitým závazkům, protože nejde pouze o peníze, ale jde také o technické dodávky. A údajně je tomu tak, že Jižní Korea tedy eh, chce eh, kompenzovat eh, japonský příspěvek. Nicméně japonský příspěvek činí 1,9 z celého projektu. A nezávisle na tom, eh, co tedy ve čtvrtek a v pátek minulý týden zaznělo na radě ITERu a co tam bylo přislíbeno, se domnívám, že eh, v pondělí po radě ITER expertní skupina japonské vlády která se skládala z eh, expertů na energetiku, zveřejnila bylo to zveřejněno i v Japan Times Online, že tedy tento vládní expertní panel chce revidovat japonskou energetickou politiku a vyzývá k tomu, aby Japonsko svůj příspěvek do projektu ITER a svoji podporu pro projekt ITER zrušilo. A nyní budu citovat ještě jednou eh, z toho textu eh, japonského sdělení. Panel také eh, vyzval vládu, aby snížila příspěvek do projektu ITER. A zároveň je tu tedy řeč o tom, že by vláda měla revidovat prototyp rychlého reaktoru a hovoří se tu o vyškrtnutí 2,2 miliard jenů. Co to znamená pro celkové financování projektu ITER? Aktuálně pro dobu do roku 2013 a pro dobu poté. Vidíme, že očividně je tomu tak, že je tady celá řada otázek, které vstupují do té diskuze a proto se domnívám, že musíme ještě jednou přesně vydiskutovat a analyzovat všechny tyto věci. Pokud jde o revizi a o e, závazky na rok 2011, tak parlament by měl, až dostaneme, pokud chceme vyslat pozitivní signál, e, k tomu přistupovat e, pozitivně. E, neměli bychom to Eh, nějak blokovat. Ale pokud jde o ty převody, tak eh, v tuto chvíli eh, mám velké pochybnosti, velké potíže. Já jsem tady v tuto chvíli položil otázky a doufám, že komise dneska odpoledne, respektive i předsednictví rady, dneska odpoledne nám k tomu poskytne určité informace nebo určitá čísla. Pokud se tomu tak nestane, tak to budeme muset eh, dodělat dodatečně a v této souvislosti nemohu vyloučit, že projekt ITER eh, pravděpodobně budeme řešit v několika dávkách, ale eh, jestli dneska dospějeme k dohodě, to je tedy, o tom velmi pochybuju vzhledem k té situaci, do které se to celé dostalo. Děkuji. Merci, monsieur le rapport. Děkuji, pane zpravodaji. Granfem má slovo. Mám k tomu několik komentářů. Naprosto souhlasíme s přístupem Reimera. Moje politická skupina již dlouhou dobu dávala jasně najevo, že mm, podporujeme projekt jako takový, ale musím říci, že to, co se děje, eh, vede k tomu, že naše podpora už není tak jasná, je trochu chatrná, dochází ke spoždění jsou tu nejasné předpovědi, pokud jde o skutečné náklady. Nyní slyšíme, že Japonci se chtějí z toho projektu stáhnout. To znamená, že máme stále více eh, pochybností a je to stále více chatrná podpora. To je první věc. Druhá věc. Já si myslím, že je na snadě, že se nemůžeme zavázet k určitému řešení, které by zahrnovalo rozpočet na rok 2013. My jsme ještě neurčili ani zpravodaj, ještě jsme nevedli ani první rozpravu o rozpočtu roku 2013. To znamená, že není možné něco takového zavádět. Já si myslím, že to není možné eh, jak z politického, tak dokonce ani z právního hlediska, abychom eh, tady za, eh, přijímali nějaký právní závazek týkající se rozpočtu roku 2013. Pokud jde o návrh převodu z, z rámcového programu 7, tak to pro nás byl vždycky velký problém. Ale nyní je tady jasně řečeno, že tady vezmeme mm, program programy z těch společných podniků a proto jsme k tomu ještě více kritičtí, protože to jsou jasné priority Evropského parlamentu. Eh, snažíme se o eh, společnost vědění, eh, snažíme se podporovat evropský výzkum. Jedna kolegyně ze skupiny liberálů se stala švédskou ministriní a já jsem s ní hovořil telefonicky a mohu vám říci, že ona skutečně e, tady rozvíří prach ve švédské vládě a také pravděpodobně v komisi, pokud jde o tento návrh, že by se tedy e, vzali peníze ze společných podniků a že by se vložili do projektu ITER. Podle mého názoru je to z politického hlediska nemožné. To znamená, že máme skutečně mnoho důvodů pro to, abychom e, byli kritičtí v rámci toho trialogu. Děkuji a nyní paní Ann Jensen bude hovořit. Děkuji. Já bych chtěla navázat na to, co řekl Geran Ferm. Postupoval jako takzvaný dobrý liberál. Paní Eckert, švédská ministrině, mm, se domnívá, že řešení, která jsou na stole, nejsou dobrá. Teď jde o to, abychom se podívali na to, do jaké míry bychom měli podporovat mm, různé projekty nebo lépe řečeno, jak použít podporu, finanční podporu na některé eh, projekty, které jsou z hlediska výsledku v, ča, v časově dohledné a vzít tyto peníze a použít to na něco, kde konečný výsledek je jaksi eh, v nedohlednu. V každém případě eh, se musíme snažit o určité řešení. Najít takové financování, které by nepoškodilo rámcový program pro výzkum. Takže my můžeme podpořit to, co řekl Reimer. No, za to se můžeme podepsat. Tuto strategii naprosto podporujeme a doufejme, že těchto 300 milionů bude eh, využito nebo zpracováno jiným způsobem. Ale bylo by dobré eh, řešit tuto záležitost do konce roku, protože i pro ITER je velmi důležité, aby tam byla určitá předvídatelnost hlediska financování. Jsou tady dva aspekty. Za prvé musíme vědět, jaké jsou náklady a kdy tyto prostředky musí být k dispozici. 2013 nebo později, jakým způsobem bude fungovat plánování a potřebujeme zabezpečit financování, které bude akceptováno ze strany všech, aniž by se poškodil eh, tedy rámcový program pro výzkum. Seles má slovo. Ano, pane předsedo, eh, možná, že jsem v nějaké jiné rozpravě, v jiném světě, ale snad ne. Máme před sebou vlastně eh, konkrétní problém. Je to projekt, který je před fúzí a já si myslím, že eh, tento projekt vlastně postupně bude eh, eh, končen a to, co se nám, eh, snaž, co se nám téměř dařilo v posledních 15, 17, 20 letech, se rozplyne, ty odborníci půjdou jinam a já vás prosím, abyste se pokusili během trialogu E, mysleli také na to, že se ty věci nevyřeší sami od sebou, protože, e, sami od sebe, protože to je skutečný problém, skutečná e, instituce, skutečné finanční otázky a Reimere, prosím, drž se nohama na zemi a evropské zájmy braňme. Děkuji, Jamesy, bude to ten případ. Teď vám děkuji a Eh, věci eh, tedy se jeví jasně. Chci připomenout toto. U příležitosti eh, dohodovacího řízení v minulém týdnu, co se týče problému, který teď James naznačil, tak otázka pokračování činnosti JETu a právního základu konkrétně není spojena s tím, co teď probíráme. Právní základ je jiný text předmětem jiného postupu v jiném parlamentním výboru a v jiné formaci na úrovni Rady ministrů. Z právního hlediska se jedná o rozhodnutí Rady a my jsme sdělili oficiálně, já jsem to ostatně řekl v posledním momentu dohodovacího řízení, že z, ze strany Evropského parlamentu jsme tomu velice, velice nakloněni a přejeme si, aby JET pokračoval. Chci ještě připojit, že nezávisle na e, výsledku trialogu jsme do rozpočtu na rok 2011 napsali 479 milionů pro ITER. Takže to, co bylo původně naplánováno, plus 100 milionů eur což je vlastně první takové úsilí pro to, abychom se dostali k té jedné miliardě či miliardě 300 milionů eur, což odpovídá těm nad, nákladům. A parlament hodně dobře vyjednával, eh, protože z těch 100 milionů je eh, pouze 8 milionů eh, přerozdělení, protože ten zbytek je financován z flexibility anebo z marže. Během dohodovacího řízení jsme se písemně zavázali k tomu, tomu, že e, uděláme maximum pro to, abychom odsud do e, konce roku našli řešení těch nad nákladů bez dalších podrobností. A dnes se e, nacházíme tváří v tvář této situaci. Ohledně ITER se zdá existovat většina pro to, aby se projekt nekončil, aby pokračoval, aby se dále hledalo řešení uvnitř parlamentu. Ale e, e, je to rada, kdo žádá. Takže i z tohoto důvodu jsme od počátku jednání o rozpočtu e, o 2000, na rok 2011, a také se nám to podařilo, trvali na takzvaném decouplingu těchto dvou témat, oddělení těchto dvou témat a rada na druhé straně to chtěla držet pohromadě. Takže rozpočet 2011 to je vyřešeno. Ohledně ITER, eh, tam jsme tomu nakloněni eh, pozitivně, ale E, stojí o to rada. E, a protože o to ta rada stojí, tak se musí pochlapit a musí to zaplatit v uvozovkách. E, takže my nebudeme teď otevírat rozpočet 2011, který jsme uzavřeli, co se nás týče, a nevidíme, proč bychom přijímali nějaké přerozdělování v roce 2013, které by byly v rozporu s hlasováním, které proběhne v roce 2012 a které by spochybnili výzkumné programy Eh, některé z nich jsou v rámcovém programu číslo 7, jiné v nich nejsou, ale jako takzvané společné podniky, joint undertakings, eh, jako třeba Cezar či Clean Sky, eh, se do toho také vlastně včlenují. Tak něco, tak něco měnit v této oblasti není možné pro Evropský parlament. Geran ještě připojil otázku ohledně samotného principu přijímání rozhodnutí k rozpočtu rozpočtu 2013 a přerozdělování v rámci tohoto rozpočtu, eh, tak samozřejmě v rámci finančních eh, výhledů máme pravomoci měnit eh, dotace na ty nadcházející roky, ale myslím si, že z právního hlediska bychom eh, to, to, ten právní argument bychom teď teda neměli předkládat. V tomto duchu se budeme tedy chovat na trialogu a vezmeme v úvahu poslední návrhy jak komise, tak rady. Děkuji vám, vážené kolegyně a vážení kolegové, za jednání k tomuto bodu. Děkuji zpravodaji a dřív, než budeme hlasovat, tak chci dát slovo Helze Triple. Prý to jste vy, kdo nám je e, schopen předložit bod pana Alfonsiho, který se týká e, dohody o rolovu z Guineou-Bissau nejste eh, v té pozici, že byste to mohla udělat. Problém je v tom, že asistent, který to připravil, právě odešel ze sálu, protože jsme nevěděli, kdy se tento bod bude řešit, takže v tuto chvíli nejsem eh, eh, schopna to vyřešit. Dobře, tak ryby v Gvineji Bissau necháme v klidu, budeme o nich hovořit jindy a začneme s hlasováním. Teď je na řadě hlasování. Dejte mi prosím tu složku hospodářskou dobu euh, Já vám navrhuji, že začneme Donc, euh, euh le rapport Euh, le point numéro 14 de l'ordre du jour. Euh, s bodem 14 na pořadu euh, jednání, to je tedy hlasování k opravnému rozpočtu číslo 6. Spravodajkou je Sidonie. Chcete nám k tomu říct pár slov? Sidonia. Eh. Vážené kolegyně, vážení kolegové, chtěla bych vás požádat o trochu pozornosti protože eh, se na poslední chvíli ještě určité věci eh, diskutovaly a eh, tyto diskuze vyústily v návrh ústního pozměňovacího návrhu. Já doufám, že ho všichni máte. A dovolte, abych to vysvětlila, o co se tady jedná. Nejprve jde o to, aby bod úvodního ustanovení F byl před bodem úvodního ustanovení E protože my už vlastně jsme určité změny provedli, tak je dobré, abychom to uvedli v pořadí, v kterém to bylo provedeno a v bodu úvodního ustanovení F bychom nahradili e, výrazy were no, those needs výrazem where some payments e, needs a dále e, tam, kde je řečeno all needs not covered by DAP 6, například 1,442 milionů. V tomto směru by byla lepší věta. As much as possible not needs eh, covered by eh, amendment eh, in, of draft budget 6 milion 442 eur. Takže to ještě je ovšem potřeba podrobit oddělenému hlasování. Teď myslím ten pozměňovací návrh 1 a já neměním své doporučení jako zpravodaje hlasovat proti první části toho pozměňovacího návrhu a chtěla bych vás požádat o podporu ohledně hlasování druhé části tohoto pozměňovacího návrhu. Děkuji. Takže, jelikož je to ústní pozměňovací návrh, který nahrazuje, eh, nahrazuje některé části pozměňovacího návrhu 1, Goran požádal o slovo. Ano, s, tím, s touto korekcí eh, zpravodaje. My stahujeme první část toho pozměňovacího návrhu, nepotřebujeme oddělené hlasování, takže budeme hlasovat pro to, co říká zpravodajka. Předseda, děkuji, nikdo další nežádá o slovo, takže předkládám k hlasování pozměňovací návrh číslo 1, modifikovaný ústním pozměňovacím návrhem zpravodajky. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Nikdo, kdo se zdržel? Dva, tři, Návrh je přijat. Pozměňovací návrh 2. Spravodajka e, souhlasí pro, proti, zdržel se, dva se zdrželi, návrh je přijat. A omlouvám se, říká pan předseda, dva proti a nikdo se nezdržel. Pozměňovací návrh 3. Stejní autoři. Kdo je pro? Kdo je proti? stále stejní tři, kdo se zdržel, nikdo, přijato. Čtyřka, stejní autoři, kdo je pro, kdo je proti, zase ti tři, zdržel se, stejná většina, konečné hlasování, kdo je pro, kdo je proti, aha, tři, čtyři, pět. Kdo se zdržel? Dobře. Návrh opravného rozpočtu 6 je přijat s těmi eh, předloženými pozměňovacími návrhy. A teď přejdeme eh, Isabelle Durand demandait la parole. Isabelle Durand požádala o slovo. Pane předsedo, Ráda bych se ještě vrátila k tomu bodu, který se týká eh, Gineji. Eh, kolega Alfonzi tady není. Můžeme teď, teď skončit, když skončilo hlasování. Ne, ale hlasování neskončilo. Uděláme to po hlasování. Děkuji. Výborně. Takže já vám teď navrhuji zabývat se zprávou Barbary Matery o Eh, Renault, což je záležitost obtížná, po hlasování, či po rozpravě, která byla trošku komplikovaná, eh, eh, výbor pro rozpočet odmítl návrh mobilizovat tento fond pro působení se globalizaci pro, pro požadavky firmy Renault. Takže my jsme dali stanovisko k tomuto tématu, hovořili jsme o tom na trialogu, rada a komise trvali na tom, aby Evropský parlament a konkrétně rozpočtový výbor probrali tuto věc ještě jednou vzhledem k novým rozhodnutím, které přijala francouzská vláda, byla vydána, e, byla vydána vyhláška Eh, která eh, vlastně se vztahovala eh, k těm Eh, propuštěným pracovníkům firmy Renault, kteří neměli eh, možnost nároku na tu eh, sociální podporu a firma přišla s novými návrhy a tedy bylo navrženo, že to celé téma bude znovu na pořadu jednání a že se bude znovu hlasovat. Spravodajka připravila pozměňovací návrhy, někteří z vás se k tomu připojili a také přednesli pozměňovací návrhy a já teď předkládám k hlasování E, tuto záležitost. Doufám, že tentokrát se nám podaří e, hlasovat transparentnějším způsobem a nakonec pozitivně. Třetí pozměňovací návrh od paní Grelie a pana Dardena ve dvou částech. První část pravodajci jsou pro, kdo je pro, děkuji, kdo je proti, nikdo, kdo se zdržel, výborně. Druhá část, zpravodajové jsou proti, kdo je pro, zelení. Eh, kdo je proti? Všichni ostatní, eh, všechny ostatní barvy duhy. A druhá část je tedy zamítnuta. Pozměňovací návrh 4. Zpravodaj je proti, kdo je pro? Děkuji, kdo je proti? Kdo se zdržel? Většina je proti. Takže návrh je zamítnut. Kompromis, číslo, eh, kompromis A, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Návrh je tedy přijat. Pětka tím pádem se ruší. Pozměňovací návrh 6. Zpravodaj je proti. Kdo je pro? Takže teď to budeme muset asi spočítat. 12. Jak to, že ne? 12. A kdo je proti? Patnáct. Takže návrh je a kdo se zdržel? Nikdo se nezdržel. Nezdržel, návrh je tedy zamítnut. A teďko sedmička. Kdo je pro? Zpravodaj je proti. Kdo je proti? Stejná většina. Návrh je zamítnut. Osmička jiní autoři. Zpravodaj je pro. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Stejná většina, ale obráceně. Takže návrh je přijat. Devítka. Od paní Grlie. Zpravodaj je proti. Kdo je pro? Kdo je proti? Stejná většina. Desítka od pana Alvaro. Kdo je pro? Zpravoda je pro. Kdo je proti? Jenom socialisté. Návrh je přijat. Jedenáctka od socialistů. Zpravoda je proti. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Stejná většina. Návrh je zamítnut. Jednička od Alvara. Tentokrát je zpravodaj proti. Kdo je pro? Kdo je proti? Většina. Návrh je zamítnut. Dvojka od paní Grlie se ruší, vzhledem k tomu, že jednička, či zrušila by se, kdyby jednička byla přijata, ale ta byla odmítnuta, takže teď budeme hlasovat, kdo je pro, kdo je proti. Děkuji, je to stejná většina, takže zamítnuto. Konečné hlasování, kdo je pro, Děkuji. Kdo je proti? Dva. Kdo se zdržel? Socialisté se zdrželi. A zelení, omlouvám se, říká předseda. A také James. Já se vám také omlouvám, Jamesy. James zvedá ruku, ale pod stolem. Člověk musí mít bystré oko. Takže eh, děkuji vám všem, návrh je přijat, návrh zprávy, blahopřeji zpravodajovi a také děkuji všem frakcím za spolupráci a že jsme dospěli tedy k výsledku, který každý bude volně komentovat, ale já jako předseda eh, rozpočtového výboru se z tohoto výsledku raduji. A teď máme ještě další zprávy od paní Matery, protože Fond pro přizpůsobení se globalizaci se nezajímá pouze o Renault. A teď máme tady ještě Norte Centro Automotivo z Portugalska. Máte všichni hlasovací seznam k Portugalsku, takže odstavec 1, pozměňovací návrh 2 od liberálů zpravodaje pro. Ne, omlouvám se, říká předseda. Máte nějaký problém, pane kolego? Má, můžete hlasovat k Portugalsku? Rozhovor probíhá bez zapnutého mikrofonu. Tak to teda využijeme, tuto situaci, říká pan předseda. To máte smůlu. Hamba vám. Měl byste postřílet své spolupracovníky, navrhuje pan předseda. Pardon, ne postřílet, ale partijně propustit. <laughs> Takže Portugalsko. <laughs> Dvojka, pozměňovací návrh číslo dvě. Spravodaj je pro. Kdo je pro? Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Většina pro, návrh přijat. Trojka, zpravodaj je proti. Kdo je pro? Autoři, kdo je proti? Všichni ostatní, kdo se zdržel? Návrh je zamítnut. Čtyřka, Zpravodaj je proti. Kdo je pro? To je zajímavé. Kdo je proti? Budeme to muset spočítat. Všichni máte hlasovací karty? J'espère que j'ai la mienne. Já doufám, že tu svoji mám také. Funguje nám to zařízení? Funguje. Výborně. Euh, vous me confirmez que j'ai le droit de voter, hein? Takže potvrďte mi, jestli mám právo také hlasovat, pokud by za EPP bylo příliš mnoho poslanců. Zatím nikdo ještě nehlasoval. Všichni už hlasovali? Já jsem ale nehlasoval. Co mám, o čem, o čem, o čem mám hlasovat, ptá se pan předseda. Jsem tady jako pan kolega. Ne, končíme hlasování. Předseda hlasoval, končíme. 15 pro, 19 proti, návrh je zamítnut. Takže to byla ta čtyřka, že? A teďko pětka od stejných autorů. Kdo je pro, podobně jako zpravodaj? Děkuji. Kdo je proti? Jenom socialisté. Kdo se zdržel? Návrh je přijat. Jednička od eh, stejných eh, autorů. Zpravodaj je proti. Kdo je pro? cen, eh, střed, kdo je proti, extrémy, kdo se zdržel, návrh je zamítnut. Konečné hlasování, kdo je pro? Děkuji vám, kdo je proti? Děkuji, dva proti, kdo se zdržel, návrh je přijat. Takže to se týká Portugalska, zpravodajce blahopřeji. Takže co se Barbary týče, tak je to vyřízené. Barbaro, vy byste nám mohla eh, předložit ještě informace k těm věcem, o, kterým, eh, o kterých se dnes nehlasuje, ale eh, které jste nemohla představit včera. Bude to velice stručné, pane předsedo. Chtěla jsem vám předložit pár informací. Jedn případ e, jako italská zpravodajka jde o 3 miliony 900 tisíc plus minus e, pro 580, e, pro 528 pracovníků v oblasti stavebnicí v Bolcánu a Trente. Hlasování ohledně této nové zprávy proběhne 5. prosince. Eh, na rozpočtovém výboru a následně na prosincové plenárce by to byl, mělo být předloženo plénu. A to je vlastně všechno, protože Portugalsku eh, jsme již věc odhlasovali, byla jsem velmi stručná, nic dalšího nemám. Děkuji, paní zpravodajko, a teď vám navrhuji, abychom přešli ke zprávě paní Vertman číslo 11 na pořadu jednání, protože to jsme již dvakrát odložili. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla poděkovat za vstřícnou spolupráci s mými kolegy. A co se týče dvanáctky, tento pozměňovací návrh nebyl stažen, takže já bych se chtěla pozitivně vyjádřit k tomuto pozměňovacímu návrhu. Dobře, takže to je pozměňovací návrh Kodzolino. Takže z vaší strany pozitivní hlasování nebyl stažen tento návrh a zpravodajka je pro tento návrh. Na rozdíl od toho, co mám eh, na své listině, takže je to číslo 12. Podměňovací návrh číslo 12. Socialisté, máte svoji listinu, jak hlasovat? Takže pozměňovací návrh číslo 4. Spravodajka je pro. Ona je autorka, takže kdo je pro? Děkuji. Proti? A teď elektronicky to ověříme. Hlasování je zahájeno. Hlasování je zahájeno. Monika hlasuje ve stoje. Všichni hlasovali. Hlasování je uzavřeno. Takže co tady máme? 21 pour 13. 21 pro, 13 proti, takže čtyřka je přijatá. Návrh 24. Paní Carvalho je autorkou. Kdo je? Které je částečně, to je částečně slučitelný návrh se čtyřkou. Spravodajka je pro. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Tři hlasy proti. Kdo se zdržel? Přijato. Pět. Paní Vertman, autorka. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 6. Paní Vertman pro. Proti? Elektronicky hlasujeme. Tout voty. Le vote est Takže hlasování je uzavřeno. 21 pro, 13 proti, přijato. Le, le 7. Sedmička. Autorka paní Vertman. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Takže kdo se zdržel? Přijato. 20. Pan Artong. Zpravodaj je proti. Kdo je pro? Pan Artong nás nemá rád a nikdo ho neobhajuje. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel? Zamítnuto 21. Pan Paxas, autor. Spravodajka je proti. Kdo je pro? Nikdo. Proti? Takže nebylo to přijato. 22. Pan Paxas. Je někdo pro? Ne. Takže zamítnuto. 23. Pan Paxas. Stejný trest. 8. Paní Wertmann. Kdo je pro? A co EPP? Je proti. Kdo je proti? Hodně hlasů proti. Takže elektronické hlasování. Zahajuji elektronické hlasování k osmičce. Hlasujte. Hlasování je uzavřeno. 12 pro, 22 proti, zamítnutý návrh. Paní Paxas to byla autorka, omlouvá se pan předseda. Ne? Jste si jistí. <laughs> Není to transexuál. Roland Das, já jsem myslel, že to je e, mužské jméno a teď mi říkáte, že je to paní, tak je to pán. Myslel jsem si, že posílá svoji manželku. Kompromis jedna. Autorka paní Vertmanová. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Tři hlasy proti. Kdo se zdržel? Přijato. Devítka, pan Hartong. Je někdo pro? Ne, zamítnuto. Deset, pan Paxas je autor. Nikdo není pro, zamítnuto. Jedenáct, pan Hartong. Nikdo není pro, zamítnuto. Dvanáct, pan Andrea, je to pán Konsolino. Už si nevěřím, říká pan předseda. Spravodajka je pro, je to tak. Kdo je pro? Děkuji, kdo je proti? Takže to ověříme elektronicky. Hlasování je uzavřeno. Tady kolují fotografie pane, pana Pacas. To... Takže jak to vypadá s tímto pozměňovacím návrhem číslo 12, Konsolído? Zamítnuto. 13 pana Artonga, Zamítnuto 14, 15, pan Hartong, 16, pan Hartong, nikdo není pro zamítnuto, 17, Louis Greš, zpravodajka je pro. Kdo je pro? Proti? Zdržel se, zamítnuto. Dvojka, autorka paní Vertmanová. Musíme o tom hlasovat, protože sednáctka byla zamítnuta. Kdo je pro? Děkuji, proti? takže raději to ověřím elektronicky. Myslím, že většina byla pro, ale ověříme to. Hlasování je zahájeno, hlasujte rychle. Ještě za, uzavřeno. 21 pro, 13 proti. Přijato. 18. Musíme o tom hlasovat. Je to částečně pokryto sedmnáctkou. Sedmnáctka byla zamítnuta. Spravodajka je pro. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel? Přijato. Devatenáct. Louis Greš. Zpravodajka je pro. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Jenom EPP je proti. Tři. Autorka paní Vertmanová. Zpravodajka je tudíž pro, ale je to pokryto devatenáctkou. Takže konečné hlasování o celém textu. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Žádný hlas proti? Kdo se zdržel? Nikdo se nezdržel? Jednomyslně schváleno, paní Vertmanová. To je vítězství. Blahopřejeme paní Vertmanové. Takže teď už nám zbývají jenom převody. Helgo. Request, or maybe I start with saying we have... <laughs> Co k těm při převodům. Máme tady několik málo převodů, o kterých bychom měli hlasovat. One by one. So I start with... Obávám se, že budeme muset probrat jeden po druhém. Eh, takže nejprve C6. To se eh, vlastně zrodilo u nás a jedná o 800 tisíc eur z rezervy pro e, služby zadávané mimo e, překlady a přepisy. E, toto je něco, co je významným převodem, tak možná administrativa by nám mohla k tomu říct nějaké dodatečné věci, podat nějaké dodatečné informace. Pokud tady někdo je za administrativu parlamentu, měli by nám vysvětlit, proč je tato částka nutná, eh, jinak bychom to měli eh, asi odložit. Tady bychom opravdu ty informace potřebovali. Předseda, děkuji. Pokud chcete, pane, odpovědět na tuto otázku. Ano, děkuji, pane předsedo. Tak jak každý ví, mm, oddělení překladů je oddělení, které je na konci toho výrobního procesu. A samozřejmě, že se tady nekontroluje počet stránek, které se musí přeložit. To záleží na jednotlivých nařízeních. My jsme konstatovali, že z těch, v rámci prvních osmi měsíců došlo k navýšení ve výši 34 A to nás tedy vedlo k tomu deficitu který jsme prognostikovali, pokud k tomu nedodáme těch 800 tisíc eur. Paní zpravodajko. Já bych doporučila, abychom hlasovali pro. Takže k tomu prvnímu převodu. Kdo je pro převedení této částky? Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel? Přijato. A další převod, paní zpravodajko. Ten další převod se týká návrhu modifikace stávajícího plánu e, e, ochránce e, údajů. Tedy bychom to změnili na permanentní 6, protože agentura uspěla v certifikačním postupu, tak jako něm hovoří jednací řád. A já navrhuji, abychom tedy e, podpořili tuto změnu plánu. Děkuji. Kdo je pro tento převod, který zpravodajka doporučila, kdo je proti, kdo se zdržel. Je to tedy přijato. Další převod. Then we move on to a a teď je tady žádost od Evropského hospodářského a sociálního výboru, který si přeje, eh, aby z kapitoly budovy a přidružené náklady bylo převedeno 55 tisíc eur do kapitoly telekomunikace a zde nevidím důvod, proč bychom tomu zabraňovali. Děkuji, takže převod ve prospěch eh, rady a eh, ekonomického a eh, sociálního výboru, kdo je pro, kdo je proti, zdržení, zdržel se někdo to jednomyslně, takže pokračujeme, paní zpravodajko. A výbor regionu předložil pět žádostí o převod, ten první převod se týká 379 tisíc eur z 13 různých rozpočtových linek, které by byly použity na posílení rozpočtu na expertízy a studie zadávané mimo dům Rada regionů se domnívá, že po vejítí v platnost Lisabonské smlouvy jsou tady nové pravomoce, které má Rada regionů a to konkrétně v oblasti energetiky a v dalších pěti oblastech. Tato e, žádost byla v jednáních o rozpočtu na rok 2011 odmítnuta a já bych z tohoto důvodu chtěla také e, vyjádřit určité pochybnosti. Nicméně, pokud jsou tady zástupci e, výboru regionů a kolegové, kteří by se k tomu chtěli vyjádřit, tak bych ráda vyslechla jejich argumenty. Tady už proběhlo jedno negativní rozhodnutí, tak možná, že to už by se se mělo nějak projevit na tom dnešním přijímání rozhodnutí. Takže ptám se kolegu. Je tady někdo, kdo zastupuje náš jakýsi regionální výbor? Van Kronberg tady zastupuje výbor regionu. Můžete odpovědět na otázku naší zpravodajky, pane? Uh, good morning. Yes, that is correct that... Uh... Dobré dopoledne. Je pravda, že eh, v rozpočtovém eh, postupu na rok 2011 byly tedy tyto žádosti zamítnuty, všechny žádosti byly zamítnuty v prvním čtení rady. Eh, to znamená, že my nevidíme možnost, abychom se k tomu vrátili v prvním čtení v parlamentu a proto tedy se musíme smířit s tímto snížením eh, v rámci postup, mm, v rámci, museli jsme se smířit s tímto snížením v, rámci rozpočtového postupu na rok 2011. Nyní to vypadá, že bychom mohli získat příslušné částky z jiných eh, položek eh, a stále ještě jsou tu projekty, které je třeba realizovat a myslím si, že právě toto skýtá příležitost, abychom tak učinili. Děkuji. Děkuji a pan Hogan žádalo slovo. Děkuji, pane předsedo. Jak řekl kolega z výboru regionu, byly tady obtížné finanční okolnosti a některé důležité eh, linky rozpočtu byly eh, radou eh, přiškrceny, takže je třeba přistoupit, jak kolegové řekli, k některým škrtům v určitých oblastech či úsporám v určitých oblastech, aby se posílily jiné velmi důležité a proto já bych byl pro tento převod. Děkuji, paní zpravodajko. Ano, já jsem požádala o eh, hlasování eh, o, požad, o stanoviska kolegů, takže Derek se vyjádřil a zástupci eh, Rady regionu rovněž, takže teď ve světle těchto informací jsem pro. Předseda, děkuji. Kdo je tedy pro tento převod? Děkuji vám. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato jednomyslně. A máme tady ještě e, soud? Ne, říká zpravodajka. E, ne, jsou tady ještě čtyři další. Navrhuji vám, pane předsedo, abychom se zabývali en bloc čtyřmi e, dalšími e, požadavky. Jedná se o vnější e, pomoc e, pro. E, ve výši 200 tisíc eur pro e, vlastně softwarové systémy. E, je třeba, aby tady byl rozvíjen intranet a e, pak je tady 37 400, 1499 eh, eur by bylo převedeno na, eh, na podporu softwaru a údržbu. Pak bych chtěla ještě, pak by tady vlastně ještě byl jeden požadavek, 91 eh, tisíc eur na financování dvou projektů IT a výbor regionu také požádal o rozšíření rozpočtu o tisíce, o tisíc, o 125 tisíc eh, eur, eh, aby mohl být financován summit evropských eh, obcí a měst a my nevidíme důvodu, proč se stavět proti těmto převodům. Takže tyto čtyři převody a blok, hlasujme o nich, kdo je pro, děkuji, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato jednomyslně. A nyní tady ten soudní dvůr. Soudní dvůr předložil tři žádosti o převod. ty převody by měly umožnit další eh, platbu předem ve výši 3 miliony euro a Eh, to se týká tedy eh, převodu číslo 6, 950 tisíc a 2,3 eh, milionu euro, to je ten převod číslo 7. Pokud jde tedy o nájemní smlouvy, které se týkají budovy, nebo budov, tak by to představovalo finanční zátěž a byl by to zátěž také pro, byla by to zátěž také pro budoucí rozpočet. My jsme si naprosto vědomi současného tlaku na straně členských států. Převody by snížily rozpočtovou zátěž pro financování budov ve středně a dlouhodobém hledisku, nicméně eh, by nyní museli za to platit členské státy. Pokud zohledníme současný stav Unie, doporučila bych, abychom tyto převody zastavili, což by znamenalo celkovou částku 5,4 eh, milionu euro, pokud tedy kolegové nemají jiný názor. Já mám tedy negativní doporučení k této žádosti soudního dvora, pokud vy nemáte jiný názor, tak doporučuji to zamítnout. Děkuji. Kdo je pro tyto převody? Pane předsedo, pokud s tím bude zpravodajka souhlasit, my bychom analyzovali tyto problémy a doporučil bych, pokud s tím bude souhlasit, abychom odložili toto hlasování. Z právního hlediska na to máme právo. Máme čas až do 5. prosince, takže můžeme rozhodnutí odložit na naše příští zasedání. Spravodajka souhlasí? Co se mě týče, je to v pořádku, můžeme to nechat na pátého. Dobře, takže to pozastavíme, co se týče soudu. Soud věc projedná a verdikt zazní na příštím jednání. Takže to se týkalo převodů jiných institucí a teď se dostáváme e, k převodům pro rozpočet. Il y a beaucoup de virements, peut-être que certains výboru Sidonie má hodně co říci. Možná, že o některých z těch převodů můžeme hlasovat en bloc. Děkuji. Já jsem tady měla s Barbarou krátkou konzultaci. To se týkalo DEC 28. E, my o tom nemůžeme rozhodnout dnes, protože se domníváme, že je to příliš brzy. Nechme to na příští jednání. DEC 37 to je propojeno s mobilizací Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci a portugalského eh, požadavku. To už jsme odhlasovali, takže pro tento, eh, proto bych tedy hlasovala. Doporučuji ty, dobře, děkuji. Takže to se týká Portugalska, kde je pro, kde je proti Portugalsku pan Bokroš je proti, ne snad proti Portugalsku, ale proti převodu. Kdo se zdržel? Jeden se zdržel. Takže e, ten převod číslo 37 je přijat. Další e, převody Sidonie. E, když jsme se sešli ve výboru předtím, tak já jsem byla proto, abychom o některých převodech hlasovali en bloc, ale teď jsem se na to podívala nově a myslím, že bychom o nich měli hlasovat odděleně, protože některé ty převody se týkají významných politických otázek a někteří členové by k tomu mohli mít výhrady. Takže DEC 43 se týká velmi malé částky, půl milionu eur a týká se to eh, produktů z ryb, rybolovných produktů, eh, takže tady by to vlastně bylo staženo z příspěvků pro mezinárodní instituce. Je tady taková tendence v tom smyslu, že eh, Evropská unie platí nižší poplatky členské mezinárodním organizacím. Eh, nevím, jak tomu, jestli tomu opravdu je, každopádně by to bylo E, zajímavé vědět od Evropské komise, jak tomu je. Je prostě e, skutečností, vidím to i jinde, že Evropská unie platí nižší poplatky v mezinárodních organizacích. Takže já bych byla pro 43, e, ale pokud komise chce odpovědět na tuto obecnější otázku, tak si myslím, že by bylo zajímavé slyšet její stanovisko. Děkuji Sidonie, ptám se, zdali Evropská komise tady má již dnes možnost odpovědět ústně na tuto otázku. Ano, pane předsedo, ten důvod spočívá v různých kurzovních eh, eh, sazbách. To samozřejmě vede k tomu, že tady je určitý zisk, který souvisí s kurzovní směnou a umožňuje tedy eh, tento příspěvek. Tak ať je silné euro. Předpokládám ovšem, že je to kalkulováno v dolarech na úrovni tedy této mezinárodní instituce. Takže díky tomuto upřesnění ptáme se, kdo je pro tento převod, kdo je proti. Izabel, kdo se zdržel? Izabel nemá ráda ryby, takže většinou je máme rádi, takže je to přijato 44. 44 se týká posílení SIPu, to znamená podnikání a inovace. 34 eh, eh, milionů v závazcích a 1,7 milionů v platbách. Jedná se o podporu malých a středních podniků, eh, takzvaného venture kapitálu a záruk na půjčky. Tyto peníze by přišly z různých linek, které jsou vlastně v té Eh, oblasti under implementation. Já jsem se dívala na ty důvody a většinou je to eh, spojené s nějakými průtahy eh, při realizaci projektů, průtahy při předkládání žádosti o granty. Obecně jsou to věci, o kterých jsme již diskutovali a na konci roku eh, komise si ovědomuje, eh, že některé eh, ty dohody nebudou naplněny. Já tady nevidím nějaké problematické body v těchto snižování, zatímco u zvyšování je to pro nás priorita, SIP, inovace a podnikání, to je naší prioritou a já bych byla proto, abychom tento převod odsouhlasili. Děkuji. Vidím. Takže vidím, že v rámci těch položek je také položka, která se nazývá BERES. To říkám na adresu socialistických kolegů. Kdo je pro tento převod, kdo je proti? Kdo se zdržel? Takže převod 45 je přijat. 46 nyní paní zpravodajko. 46. ta se týká dohody o rybolovu z Gineou Bissau. A já bych ráda věděla od zpravodajky, která e, má toto na starosti, či zpravodaje, jaké je k tomu stanovisko, co si E, mě týče, tak podle mých znalostí tady nejsou žádné výhrady, protože se zdá, že protokol byl e, podepsán, takže teď už z rezervy se to může posunout do té rozpočtové linky. OK, takže to je problém, s kterým jsme se již setkali. Protokol se zde uplatní, v každém případě je nutné zaplatit a zpráva našeho kolegy Alfonsi víceméně rozhodne, jak budou ty události vypadat eh, v budoucnosti. Ale to říkám pod kontrolou tedy Izabely eh, Durand. Takže je oprávněné, že budeme hlasovat o tomto převodu, aniž bychom eh, čekali na výsledek hlasování o zprávě Alfonsi. Souhlasíte s tím, Izabel? No, částečně. V každém případě můžeme pak hlasovat po hlasování ohledně textu Sidonia. Samozřejmě, že by to bylo logické, ale můžeme to udělat také poté. Dobře, takže budeme hlasovat nyní. Kdo je pro Gvineu Bissau? Děkuji. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato jednomyslně. A samozřejmě, že žádným způsobem to neovlivňuje naše hlasování ohledně zprávy pana eh, Alfonzio. 47, paní zpravodajko. Transfer 47. Převod 47. To souvisí se známým případem sporu mezi radou a dalšími institucemi, pokud jde o přizpůsobení valorizaci platů eh, mezi lety 2009 a 2010. Tento převod je nástrojem, abychom pokryli eh, nepokryté eh, výdaje na, za platy zaměstnanců komise. Peníze jsou vzaty z nevyužitých eh, prostředků. Eh, především eh, se, týká, se to týká výdajů na tlumočníky na volné noze. Já mám určité pochybnosti, pokud jde o tento převod, jestli to tady je v rámci těch, jestli to tady spadá stále ještě do administrativních správních výdajů. Děkuji. Dobře, takže tady se navrhuje, aby se vlastně skloubily tyto položky 22. Kdo je pro tento převod? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji, kdo se zdržel. Je to přijato jednomyslně. 49. Paní zpravodajko. Uh, I, I think it's a very important... Já si myslím, že tento převod je velmi důležitý. Souvisí to s humanitární pomocí. Částka, o kterou se jedná, činí 33,9 milionů euro v závazcích a 20 eh, milionů v požadovaných částkách, pokud jde o humanitární pomoc. A Souvisí to s povodněmi v Pakistánu. Možná, že si pamatujete na dramatickou situaci po povodní v Pakistánu. Stále ještě je potřeba najít tedy eh, finanční prostředky, tak aby Evropská unie mohla pomáhat při obnově eh, postiženého území.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 nyní si pojďme položit otázku, odkud se ty peníze vzaly. Je to rezerva na, pro nouzové situace. Ráda bych upozornila na situaci, že pokud tedy eh, schválíme tento převod, tak budeme mít naprosto prázdnou tu položku rezerva pro nouzové situace. To znamená, že by se neměla, eh, neměla stát žádná katastrofa. Pokud se eh, stane, tak to může být financováno až pod 1. lednu roku 2012. Já si myslím, že by se to mělo schválit. To znamená převod 49 humanitární pomoc v Pakistánu. Děkuji. Takže eh, převod, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, jeden hlas. Takže musíme se modlit k různým bohům, aby nedošlo ke katastrofě do 31. prosince. A nebo se budeme dovnívat, že rozhodnutí výboru pro rozpočet je rovno vlastně absenci jakýchkoliv katastrof. Jinak by bylo nutné opět navrhnout převody, které by byly mnohem komplikovanější. Takže nakonec informace dvě a tři, paní zpravodajko. Uh, they are for us to, for information because they... To jsou body pro informaci, protože eh, jsou to tedy eh, závazky v malé částce. Jedná se o převod z Evropského fondu pro rybolov do položky pro mezinárodní dohody o rybolovu. A druhá věc, to je převod v rámci politiky soudržnosti. Jedná se o cíl 1 a je to přeloženo tedy z EEGGF do EFANDu. E Já si myslím, že e, bychom tady měli vědět, že bychom o tom tady měli být informováni o těch převodech. Děkuji. Že je to za účelem informace. A jde o to, jakou, jaký manevrovací prostor má komise. Pokud tady bude nějaký, nějaká odůvodněná námitka, komise by to mohla zrevidovat. Není tomu tak? Takže bereme na vědomí, že tyto dva převody byly provedeny ze strany komise a děkujeme komisi za to, že nás informovala. Takže veškeré hlasování proběhlo. Výborně, děkujeme mnohokrát, pracovali jsme dobře a nyní se tedy vracíme k rybám z Gvineji Bissau. A Isabel Diron je tak laskavá, že nám představí tuto zprávu. Je to zpráva, která se týká rybolovu, i když já nemám ráda ryby, Eh, týká se to 8800 tun. Máme tady odpovídající částku která se týká rybolovu jako takového a administrativních nákladů. Žádné zvláštní problémy s tím nejsou. Parlament to buď musí schválit nebo nikoliv a já doporučuji, abychom podpořili tuto dohodu, i když žádost o schválení vlastně mm, přichází v tento moment, i když víme, že to začalo už 16. června. My víme, že Gvinea Bissau má určité problémy z hlediska veřejných financí, takže bychom měli být velice bělí z hlediska monitorování, ale doporučuji, abychom toto schválili eh, z hlediska tedy výboru pro rybolov. Dobře, děkuji mnohokrát. Takže to hlasování bude velmi jednoduché. Návrh stanoviska obsahuje závěrečný odstavec, kde je doporučení odsouhlasit. Takže budeme hlasovat k tomuto odstavci a pak budeme mít konečné hlasování. Takže ti členové, kteří nesouhlasí s tímto doporučením, by měli hlasovat proti. A pokud bude doporučení zamítnuto a stanovisko výboru bude v této podobě přijato, pak tedy přijmeme toto stanovisko, abychom doporučili zamítnutí zprávy, ale v takové situaci ještě nejsme. Bude to jednoduché hlasování, bude se konat 5. prosince s cílem vyjádřit se eh, k stanovisku eh, výboru pro rybolov, které, který bude hlasovat 24. ledna. Takže nemáme tady žádné různé a tudíž eh, končím zasedání.